Gut, liebe Kollegin. Milé kolegyně a milí Máme čtyři minuty po deváté, takže začneme. Tímto tedy zahajují naši schůzi, schůzi našeho výboru a dostáváme se k bodu 8 na našem pořadu jednání, což je makrofinanční pomoc Ukrajině. My jsme momentálně v této věci ve druhé fázi a máme na stole nový návrh a náš zpravodaj je pan Landsbergis. Již jednou jsme o tom diskutovali, celkově máme 43 pozměňovacích návrhů a já předávám slovo panu zpravodaji. Thank you, Chair. Uh, before the Děkuji vám, pane předsedo. E, ještě předtím, než začaly přípravy na tuto zprávu, e, tak jsem očekával, že v parlamentu i v našem výboru se utvoří dvě skupiny. Jedna e, bude říkat, že je to příliš mnoho, dávat Ukrajině 1,8 miliard euro, že jsou lepší způsoby, jak utrácet peníze. A ta druhá skupina bude říkat, že je to příliš málo, že bychom měli poskytnout více. A já osobně se kloním spíše k té straně, která říká, že bychom mohli dělat více. Vždycky můžeme dělat více, lépe a rychleji. Ale v tomto případě tady jde o čas a o rychlost. Poskytujeme pomoc zemi, která nejen pracuje na svých reformách, ale také bojuje o svou územní celistvost. Proto jsem velice vděčný za to, že v minulé debatě kolegové ze všech různých eh, politických skupin podpořili eh, myšlenku rychlejší pomoci a pochopili, že musíme schválit tento balíček co nejdříve. Tak, aby peníze mohly být eh, poslány už letos v létě. Jsem vděčný nejen poslancům výboru INTA, ale také členům výboru AFET, kteří už hlasovali o stanovisku a to stanovisko eh, také schválilo tu ústřední myšlenku rychlého postupu. Myslím si, že nejsilnější signál, který vyšleme, eh, nebude znít tak, že je to to nejvyšší, co Evropa kdy poskytla třetí straně. Nejsilnější signál bude spočívat v tom, že Evropská unie a Evropský parlament a náš výbor jsou jednotní. Nejsem si jistý, jestli všichni poslanci budou souhlasit, ale tak eh, mi to vyplynulo z té předchozí debaty. To jsme byli velmi jednotní. Nevyslechli jsme si žádné názory, eh, které by byly eh, silně proti. Takže to je signál, na který můžeme být všichni hrdí. Je to signál, který můžeme vyslat našim přátelům na Ukrajině, že jsme jednotní a jednotní zůstaneme. Doufám, že budeme hlasovat ve stejném duchu, v jakém se nesla eh, minulá debata a děkuji vám všem za tuto skvělou příležitost a nyní pokračujeme v debatě. Děkuji. Nyní stínový zpravodajové, pan Boštinaru tady není, pan Pěcha. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat panu Landsbergisovi za eh, hladkou práci na tomto velice aktuálním a palčivém eh, tématu. V Polsku se říká, že rychlá pomoc je dvojnásobná pomoc. A tady si myslím, že to platí obzvlášť, protože eh, situace na Ukrajině je tragická. Musíme jednat opravdu rychle. Děkuji komisi za eh, přípravu dokumentu, který zachází s Ukrajinou eh, zvláštním způsobem, pokud jde o míru financí poskytovaných v rámci asistence. a eh, také popisuje, jak má pomoc být poskytnuta. ECR e podporuje celkově návrh komise. Myslíme si, že je to, že je to téma, ve kterém jde o čas. A zároveň bych se chtěl ještě zmínit o tom, co řekl pan Landsbergis a řekl bych k tomu, že Ukrajina nejen bojuje o svou e, územní e, celistvost, ale e, také bojuje o svou suverenitu jako takovou. Děkuji, pan Bálen tady není, takže vy to za něj vezmete dobře. Děkuji. Alde souhlasí se zpravodajem, že je nutné se rychle rozhodnout a že proto e, jsme se rozhodli nepodpořit žádné pozměňovací návrhy. Chtěla bych také připomenout, že to je v souladu s pozicí rady. Děkuji. Helmut? Děkuji, pane předsedo. Já nemohu to takto odmávnout pozitivně tak rychle jako mý předřečníci, protože si myslím, že bychom se měli hluboce zamyslet nad tím, zda dosávadní linie Evropského parlamentu, totiž jak jaksi ne, tady vlastně hovoříme o vývoji na Ukrajině, neuvěřujeme to a v rychlým, v rychleném postupu tady, jak si vždy odmámneme, a posvětíme tu makrofinanční pomoc. Já si myslím, že v tomto kontextu i náš výbor a myslím si, že by to bylo bývalo úkolem výboru pro zahraniční záležitosti, my bychom se měli tedy nutně zabývat vnitřním vývojem společnosti na Ukrajině a také mezinárodními rámcovými podmínkami a také tím velice komplikovaným komplexním vztahem mezi EU, Ukrajinou, Ruskou federací a dalšími účastníky, dalšími hráči světové politiky. Neboť nejde pouze o nějaké všeobecné Eh, jaksi postoj hospodářsko-politický, a filozofický k tomu, co se děje na Ukrajině. Jde také otázku, zda Evropský parlament chce, chce vyjádřit, chce zaujmout postoj ke kondicionalitě makroekonomické pomoci. Já bych tady chtěl potrhnout, co řekl pan Forš, totiž, že já stejně jako všichni ostatní poslanci v Evropském parlamentu pevně předpokládám, že Ukrajina chce stát funkční demokratickou zemí s odpovídající strukturami eh, a to nezávisle na moci těch oligarchických struktur oligarchů, kteří jsou momentálně u moci, že oni chtějí tímto směrem tak, aby skutečně v této společnosti mohli všichni žít v suverénním ukrajinském státu, aby všichni měli politické sebeurčení nezávislost. A tady nejpozději s tou dohodou o přidružení a těmi úspěšnými bilaterálními vztahy mezi EU a Ukrajinou bychom měli e, převzít i takovou odpovědnost. A pokud by na Ukrajině došlo k rozvoji, který jde jak si, já v rozpojem co jsem řekl, tak bychom se tím vždy měli pečlivě zabývat. Tři aspekty, které se týkají zprávy kolegy Landbergy se podle mě za prvé Návrh komise a to, co z něj vyblívá, to nasměrování té podmíněnosti, což je ve stejné hospodářské politické logice, která momentálně v EU ztroskotala, a to tady nejenom v Řecku, je jedna věc. A za druhé, Tímto je velice úzce propojená má obava, že Ukrajina momentálně bude chtít další tedy půjčku, dostane půjčku ve výši 1,8 miliard eur, ale zároveň eh, probíhají vyjednávání s Mezinárodním měnovým fondem a v jeho programu je také zaintegrována makrofinanční eh, pomoc a MMF momentálně vyjednává o 15 miliardách eur. A dále se z okolí MMF dozvídáme, že potřeba Ukrajiny zjevně je minimálně 40 miliard eur a zároveň se podtrhuje, že ten tím ale ten problém neskončí, ale e, od MMF se dozvídáme, zaznívá, že ta Ukrajina ty peníze nebude moci nikdy splatit nikdy je nevrátí. Tedy vycházíme z toho, že bude třeba eh, vlastně tyto, tento dluh Ukrajině odpustit. A pokud toto je ten celkový obrázek, ten kontext, v jakém se pohybujeme, tak tady vyplývá pro Evropský parlament otázka, jak tedy náš parlament v budoucnosti bude eh, na základě tohoto kontextu jednat. Zda tady dáme nepodmíněně, bez toho, aniž bychom to prodiskutovali, eh, pomoc a opětovní budeme poskytovat, i když víme, že prostě Ukrajina není schopna splácet jisté úvěry, což což tedy je postup ve stejné logice, jak tomu již docházelo v Řecku a v dalších zemích. EU. V návrhu komise máme e, zjevně jasné navázání půjčky na všeobecné reformy v Ukrajině. Zároveň se ovšem od vedení Ukrajiny dozvídáme, že jsou úspěšní například v boji proti korupci, pokud mé informace jsou v pořádku a jsou aktuální, tak v rozpočtu na rok 2015 není ani jeden jediný cent pro zřízení antikorupčního úřadu. A proces e, toho, že se nabíral kompetentní personál, byl zastaven a to zcela od politické špičky. Takže já se ptám, než budeme hlasovat, rád bych věděla, aby mi komise řekla, jak tedy konkrétně vypadají všechny tyto procesy na Ukrajině, jak tady je ta situace konkrétně tam a já si myslím, že je povinností našeho výboru se na to ptát a dále Ukrajina má v rámci přístupové dohody povinnost eh, zrealizovat reformní balíček, kde je asi 440 opatření. 10% toho se týká eh, bezpečnostních aspektů, což eh, je pochopitelné v kontextu konfliktu v Donbasu. Parlament náš se shodl na tom, že Zásadní roli EU momentálně spočívá v tom, aby kontrolovala a zajištila realizaci dohody Minsk 2, ale v této souvislosti zcela jasně vidíme, že ti, kdo tedy v Kijevu vládnou, eh, mají, sice se, že mají pocit, že jsou zavázáni tomuto cíli, ale různým způsobem. Na samotné Ukrajině tedy probíhá moc jistý mocenský boj a dále. Před eh, rozhovory prezidenta Ukrajiny s německou kancelářkou se říkal, že Minsk 2 stroskotal. To řekl sám prezident Porošenko. Po eh, setkání s paní Merklovou se říkalo, že neexistuje alternativa k Minsku 2. Další příklad, ty eh, jednotky dobrovolníků se distancovaly od Minsku 2 a snaží se vlastně odejmout vládě monopol moci a ozbrojené moci a vlastně se do vlastních, do vlastních rukou. Je tady zřizuje se Národní garda. Tato Národní garda momentálně dostává největší podíl rozpočtu, který jde do vojenské oblasti. A proto momentálně nevidím žádnou jasnou linii ukrajinské vlády a vůbec nechce, aby dostali tady nějaký šéf, že si mohou s tou makrofinanční pomocí dělat, co chtějí, protože podle mne eh, ta, a ta realita je ještě mnohem složitější delší, než jsem to tady takhle v to v krátkosti mohl uh, popsat, protože já jsem předložil podněvací návrh, kde jde o to, abychom měli zcela jasnou podmíněnost této ponoci, kde bude jasně zakázáno tyto prostředky uh, používat pro aktivity, které nezajišťují mír. Uh, já znám postoj i ostatních frakcí a kolegů zde na výboru, ano, ale chci říct, že lituji toho, že jsme se tady závaž vážně nezamysleli na touto otázkou, že jsme to neprodiskutovali. Já si myslím, že to je závažná politická chyba Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo Viktor Bostenáru, který mezi tím přišel mezi nás, takže prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Kolegové, já začnu tím, že řeknu, že frakce SAD plně podpoří myšlenku zprávy pana se jak byla navržena, bez pozměňovacích návrhů, abychom zajistili, že dojde co k nejrychlejšímu schválení této zprávy. Za druhé je rovněž důležité zmínit, že nastal pravý čas, abychom tuto zprávu schválili, protože musíme pamatovat na závazky EU vůči Ukrajině a musíme si uvědomit, jaká situace na Ukrajině dnes panuje. Za třetí, rovněž je důležité zohlednit fakt, že válka není ta nejlepší doba, kdy budete implementovat nějakou dohodu, ať už se jedná o Ukrajinu nebo o kohokoliv jiného. Rád bych pouze poprosil kolegy, kteří zmiňovali válku, aby reflektovali, kdo tu válku začal kdo si rozděluje své volně mezinárodně uznané území Ukrajiny? A nakonec bych rád poprosil, aby byl zohledněn fakt, že byť zde panuje válka, byť celá řada západních partnerů Ukrajiny, EU, USA, jedno, byť jednotlivé členské státy, většina z nich alespoň, se snaží Ukrajině pomoci, Musíme i my pamatovat na to, co eh, jako Evropská unie děláme pro Ukrajinu. Hovoříme o tom s komisí a s radou, s SVČ, hovoří se o tom velkém množství zahraničních odborníků, kteří měli zajistit eh, řádné postupy v účetnictví, implementování osvědčených postupů v Ukrajině, jak tedy na centrální, tak na místní úrovni. To jsou všechno aspekty, které musíme, které musíme, eh, na které musíme pamatovat. Takže my podpoříme zprávu pan. Landsbergise, podporujeme nepředkládání návrhů, a ve finále budeme hlasovat pro, protože podle nás toto je způsob, jak být solidární vůči národu, vůči zemi ve válce, ve válce, která byla vyprovokována nikoli v tímto státem, nikoli v Ukrajinu, ale někým jiným. Děkuji. Eh, pour le groupe des Verts, eh, nous... Eh, Děkuji. A nyní za zelené. Já bych chtěla říct, že podporujeme ten zrychlený postup i když pro nás je čím dál tím složitější něco takového podpořit, protože za těch okolností, které tady byly právě popsány, je poskytnutí podpory i krajině skutečně něco, co je důležité momentálně pro Evropskou unii. Ten tlak, který tam je a ta válka, která se tam, která tam je, nás samozřejmě nutí jednat rychle, ale přesto je třeba také říci, že my jsme si měli někdy v našem parlamentu položit otázku, jak bychom mohli Ukrajině nejlépe pomoci. A dnes ještě zcela nechápeme, jak přesně konkrétně by ta pomoc měla vypadat z naší strany. Pomoc, kterou Ukrajině poskytneme, Helmut to právě popsal, oni mají problém s dluhem, Eh, je jim poskytováno několik různých úvěrů a my pomocí nástroje sousedství financujeme jistá opatření, která nejsou dobře implementována. Je tam příliš málo podmínek eh, pro poskytnutí těch peněz, které by byly tedy spojené s těmito půjčkami ale které si myslím by byly důležité, kdyby tam byly navázány právě proto z toho důvodu, v jakém stavu se Ukrajina nachází. Takže ta situace je skutečně velice komplexní. Je třeba reagovat rychle, musíme mít solidární, ale musíme mít také co možná nejefektivnější a já si nejsem zcela jistý, za ty nástroje, které tady momentálně máme, chceme použít a ten způsob, jakým jsou používány na Ukrajině, jestli toto je skutečně ten nejlepší způsob, jak této zemi skutečně pomoci ne, neboť mm, odhledneme li od té války, která se tam odehrává a kterou samozřejmě instrumentalizuje a podporuje Rusko, e, jsou tady ještě další problémy. Takže ano, my chceme k Ukrajině poskytnout rychlou pomoc, ale musím sám přiznat, že pro nás je to čím dál tím obtížnější podpořit tento přístup který v podstatě z obsahu hlediska není úplně to, co bychom si přesně představovali. Děkuji, pan Šopra. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, na Ukrajině panuje občanská válka a na vině je Evropská unie a USA, kteří nerespektují historickou a geopolitickou identitu této země. Ukrajina je rozpolcena mezi západem a východem. A tady je snaha změnit historii této země směrem k EU a k NATO. A tím jsme vyprovokovali občanskou válku, donutili jsme Rusko, aby pomohlo východnímu obyvatelstvu Ukrajiny. Tisíce mrtvých, velké civilní škody, ochromené hospodářství, 7% hospodářského propadu, 12% deficitu, problémy hm, ropné a plynové společnosti, problémy, které má Kijev. A my e, pomáháme Ukrajinu čím dál tím více rozpoltit. To je naše odpovědnost. A za těchto podmítek chcete poskytnout této zemi ještě další peníze, více než jednu miliardu, více než v roce 2014? Vy chcete stabilizovat situaci v Ukrajině, stejně tak jako v Řecku, kde tato strategie nebyla vůbec úspěšná? tato počka nepřinese mír i krajině, pokud eh, tady dáme peníze zemi, která je ve válce, tak to povede pouze k tomu, že tam bude ještě další válka, intenzivnější bojové akce. Potřebujeme dohodu, politickou dohodu. Nesmíme tady odhlížet a nerespektovat regionální hráče jako Rusko. Naše finanční pomoc nepři spěje ke stabilizaci. Povede pouze k tomu, že Ukrajina bude mít více peněz na nákup zbraní, podpoří represivní armádu, která bombarduje jejich vlastní obyvatelstvo. To je výborné, dámy a panové. Ti lidé, kteří tam bojují, kteří si říkají rebelové, kteří chrání své lidi a své vesnice, ti budou bojovat dále a čím dál tím odhodlaněji. Vždy budou odhodat lépe a odhodlaněji než ukrajinská Armáda, která nebojuje doma u sebe, která bojuje za špatný cíl a která bombarduje své vlastní občany. My bychom se měli snažit vytvořit mír a nefinancovat zbraně a vražednou politiku Kijeva, neboť toto vše nás povede pouze do propasti. Děkuji. Bez mikrofonu. Děkuji, vážení kolegové. Já bych chtěla za naše frakci ještě jednou vysvětlit, že my se jednak distancujeme od toho, co řekl předřečník a také, co řekl kolega Scholz. Klademe velkou váhu na to, že příčina pro ne všechny, ale pro mnohé z problémů, kterým čelí momentálně Ukrajina i obyvatelstvo, je ten útok, to porušení mezinárodního práva, útok jiné ze strany jiné země a okupace části Ukrajiny, to jsou všeobecně známé skutečnosti. Já si myslím, že je poněkud zvláštní a mimo, když zde zástupci strany, která eh, je financována, dostala úvěry od ruských bank, se takto tady u nás v parlamentu vyjádří. Dobrá. Nyní dostane slovo komise. což je pan Tempráno, prosím. Uh, well, the commission, uh... Děkuji. Komise plně podporuje stanovisko zpravodaje, abychom tento návrh schválili co nejrychleji. Eh, podpořila to i většina stínových zpravodajů. Jak jsem zmínil již v předchozí diskusi, Finanční situace makroekonomická eh, i hospodářská obecně v Ukrajině je stále tragická. Jak víte, mezinárodní společenství stanovilo nový eh, podpůrný program celkem ve výši 17 miliard. Je to finanční podpora, která je e, velice důležitá a ta 1,8 e, miliardy od EU je krizová, kritická pro tuto podporu. Za poslední dny se sice situace trošičku uklidňuje, nicméně je potřeba pokračovat v tomto programu Mezinárodního měnového fondu. A proto je nutné tuto pomoc schválit co nejdříve. Co se týká komentářů pana Šolce, Komise vaše obavy bere na vědomí a chtěla by ujistit parlament, že co se bude týkat kondicionality, tak jakékoliv hodnocení v této oblasti bude probíhat velice obezřetně a sociálně velice citlivým způsobem. Zejména chci zdůraznit podporu sociální sítě a posílení zprávy veřejných financí a transparentnosti v oblasti jako například externí audity, veřejné zakázky nebo boj s korupcí. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Děkuji. A pan zpravodaj. Děkuji vám. Jen pár poznámek k tomu, co zaznělo. K panu Šolcovi Slyšel jsem vaše argumenty, neříkáte jenom vy o tom, kam ty peníze mají jít. Eh, pakliže by byla správná chvíle, mohli bychom o tomto diskutovat týdny a týdny. Eh, já si myslím, že by to byla užitečná debata, rád bych se jí zúčastnil, ale teď máme ten problém, že ta země bojuje o svou teritoriální integritu. Eh, když dva evropští lídři jeli do Minsku, řekli, že toto je ta příležitost, kterou máme. Lidé musí přestat umírat, města musí přestat hořet. A v to doufáme. Pakliže máme tuto příležitost, kdy mohou začít přirozeným způsobem další reformy, já jsem slyšel určité pozitivní, eh, pozitivní zprávy, že radou prošel první reformní balíček a teď by se měl začít implementovat, tak pakliže tedy ta země je připravena začít věci uklidňovat tak, musíme začít hovořit o případné další podpoře, zda bude to víc peněz, méně peněz, kdo bude mít nad nimi větší kontrolu, ale teď v první řadě potřebujeme stabilní zemi, kde lidé nebudou umírat. Tak eh, teď, co se týká toho, že EU může za to, co se děje na Ukrajině. To je prosím diskuse, se kterou už bychom konečně měli skončit. Na Ukrajině nejsou žádní vojáci EU. EU žádný Krym ani nic jiného neokupovala. EU tam vůbec nebyla. Byla to jiná země. Takže prosím, přestaňme sami sebe obvinovat. My jsme ti, kteří teď pomáhají a na to bychom měli být pyšní. Neměli bychom být obvinováni. Děkuji. V 10 hodin budeme hlasovat. A dostáváme se k bodu 9, což je otázka změny směrnice, která se týká autonomních obchodních preferencí vůči státům západního Balkánu, zejména které se týkají Bosny a Hercegoviny. Rozpravu o tom jsme již jednou měli, máme návrh zprávy a nyní máme sedm pozměňovacích návrhů a čtyři návrhy pocházejí ze stanoviska výboru AFED. A já bych nyní předal slovo našemu zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den všem. Děkuji vám, děkuji také kolegům za spolupráci, za to, jak se mnou spolupracovali na této zprávě a zejména bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům, obzvláště kolegovi Stírovi za jeho velice kompetentní spolupráci a také za jeho ochotu se mnou spolupracovat. Zpráva se týká návrhu komise pro změní nařízení z roku 2009, pomocí kterého byly uděleny jednostranné obchodní preference Evropské unie západnímu Balkánu. Komise v zásadě navrhuje některé změny obchodní preference mají být rozšířeny na tyto země a prodlouženy do roku 2020 a pak je tam nová důležitá doložka, totiž doložka o lidských právech. A navrhuje se právě pro Bosnu a Hercegovinu, aby od 1.1.2016 2016 měla pozastaveny tyto preference, pokud Bosna a Hercegovina neprodlouží prozatímní hodnotu z EU, kterou pozastavila poté, co do Evropské unie vstoupilo Chorvatsko. Tady jde o dvě zásadní věci. V mé zprávě uznávám, že to pozastavení, které navrhuje komise, je legitimní. Říkám, že komise v zásadě provádí určitý přehled současného stavu právě v oblasti obchodních vztahů jak tedy vypadaly před vstupem Chorvatska do Evropské unie. Pro Bosnu tímto vstupem nevznikla žádná škoda. Tradiční obchodní vztahy mezi Bosnou a Chorvatskem se prostě pouze zařadí do rámci vztahu Bosny a EU. V této situaci spíše Chorvatsko má škodu, protože pokud by nedošlo k přizpůsobení, ke kterému došlo, tak by muselo Chorvatsko platit velká cla, což je země, která se skutečně vzdala mnohého, aby mohla přistoupit do Evropské komise. Takže to je jedna věc. A ta další věc, spočívá v tomto. E, ten návrh komise byl legitimní, jistě věnujeme mu pozornost a já v mé zprávě tedy se snažím velice jasně pomocí dodatečných změn poukázat na možný vstup Bosny do Evropské unie. Z tohoto důvodu Bosna a Hercegovina je strategickou zemí, důležitou zemí a je to země, která sama nebude schopna tento cíl splnit vstupu. Potřebujeme tedy více politických opatření ze strany Evropské unie, abychom se snažili udržet tuto orientaci této země, protože si myslíme, že je to velice důležité. Během práce na zprávě jsme se pokusili přispět k práci komise v Bosně Hercegovině. Paní vysoká představitelka rovněž působila v této zemi a spolu podpořila tuto změnu v našem eh, v našem vztahu k Bosně a také podpořila i tu myšlenku, aby Bosna skutečně se orientovala směrem k možného vstupu do Evropy. A tady je důležité, aby se začalo u malých věcích, u těch kroků, které Bosna bude schopna konkrétně zrealizovat. Došlo tedy vytvoření dokumentu, který podepsali veškeré důležité vedoucí osobnosti Bosně. Tento dokument byl také schválen parlamentem a ten dokument je jistým příslibem pro další reformy. Tak tedy byl náš panem potom schopen dát eh, jaksi eh, souhlas s podepsáním paktu o stabilitě a přidružení mezi Evropskou unii a Bosnou, což je zásadní krok. V mém dokumentu vyzývám Bosnu, aby nově nasměřovala své obchodní vztahy, přizpůsobila je tak, jak my bychom si přáli, aby vypadaly. Dál bych ještě zmínil pozměňovací návrhy, aspoň ty nejdůležitější, které byly předloženy a které jsme všechny několikrát prodiskutovali se všemi frakcemi. Myslím si, že jsme velmi otevření, ale zároveň jsme postupovali velmi vědomně. Máme tady skupinu návrhů, které se týkají hodnocení politického procesu v Bosně a jeho pokroku právě na cestě k přístupu k Evropské unii. Různé frakce předložily různé pozměňovací návrhy k tomuto tématu. Dalším tématem pozměňovacích návrhů byl poukaz na využívání aktů v přenesené pravomoci v oblasti některých parametrů. Pokud by se to nezměnilo, tak by komise měla o jistých témat příliš silné rozhodovací pravomoci což my si takto jako parlament nepřejeme. Chceme mít možnost vykonávat více kontroly. A pak je zde kompromis, který jsme navrhli my, mezi pozměňovacím návrhem, který jsem předložil já, a dalším návrhem, který předložil pan Stýr. Tady jde zejména o to, jasně ukázat, že je třeba, aby Bosna jaksi posílila své úsilí V mé zemi v Itálii se často říkalo, že nám, tedy Italům se často říkalo, abychom udělali nejdříve své domácí úkoly a to též platí i pro, Mos- pro, i pro Bosnu. Je třeba, aby tedy Bosna byla schopná své úsilí zbojnásobit a provést eh, požadované změny. Musíme od Bosny požadovat to, co byla ochotná zavádět již dříve ve svých obchodních stazích s Chorvatskem. O více nejde. Pak je zde otázka lidských práv, to je pozměňovací návrh, o kterém se diskutovalo skutečně velice živě. Já tento návrh stáhnu. Myslím si, že ty úvahy o lidských právech, abychom je přenášeli od negativního do pozitivního, jde tam například o otázky práv, mělo by se tam vypustit slovo závažné a opakované. Tady poukazuji na diskusi, která proběhla v eh, výboru AFED, ale já jsem se skutečně nakonec rozhodl, že ten návrh stáhnu. Protože jsem pochopil, že eh, tuto otázku lidských práv, pokud bychom ji sformulovali spíše pozitivně, tak by to ztížilo celou situaci, protože by tam byly aktiv přenesené pravomoci. A pokud by šlo porušení této věci, nějakým nedostatkům, tak by bylo velice nepřehledné, jak by se konkrétně měla postupovat dál. Musím říct, že skutečně s kolegou Stýrem jsme měli velice dobrou spolupráci a e, rozhodli jsme se, že tento návrh stáhneme a opřeme se o původní text komise. Pak jsou tady pozměňovací návrhy, které předložila frakce zelených, kteří také velice dobře s námi spolupracovali. Tyto pozměňovací návrhy ovšem od, jdou zcela jiným směrem. A vlastně oni říkají, že nebudou akceptovat to možné pozastavení. Podle mne je to nepřijatelné. Jak jsem již vysvětlil, to pozastavení je velmi dobře odůvodněné, i když tedy kolega Buchner svou argumentaci odůvodnil také velmi dobře. Koncem dubna budeme hlasovat na plénu této zprávě, ale myslím si, že již dnes bychom mohli udělit mandát pro trialog, abychom mohli společně s radou a s komisí se pokusit celou záležitost dovést do pozitivního a produktivního konce. Děkuji a nyní má slovo pan Stíl. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za tvrdou práci, kterou odvedl při přípravě této zprávy. Už jsme o tomto tématu diskutovali, tak se pokusím se neopakovat. Chtěl bych poděkovat kolegům ze skupiny EPP, nejenom z výboru INTA, ale i z výboru AFET, kteří připravili stanovisko. Děkuji jim za flexibilitu při hledání dobrých řešení, tak aby kompromisy mohly získat podporu široké většiny. Myslím si, že zpráva je vyvážená a obsahuje celkovou evropskou strategii pro jihovýchodní Evropu Myslím si, že autonomní obchodní preference a další opatření e, navržená v tomto nařízení jdou jistě e, směrem, který podporuje reformní procesy v těchto zemích. A pokud jde o konkrétní situaci Boskovi, Bosny a Hercegoviny, e, tak jak už naznačil pan zpravodaj, tady žádáme Bosnu a Hercegovinu, aby dodržovala pravidla je to důležité také z hlediska toho, co řekla vysoká představitelka. A sice, že nebudeme snižovat standardy, ale na druhou stranu e, zcela jasně říkáme, že Evropská unie chce podporovat tuto zemi, takže ta země opravdu nebude sama, bude podporována Evropskou unii během celého procesu. Myslím si tedy, že je to dobrá a vyvážená zpráva, která by měla získat podporu velké většiny, jak v tomto výboru, tak později na plenárním zasedání. Děkuji. Nyní stínoví zpravodajové za, ALDE, za ECR a ALDE tady nejsou. Co GUE také tu není. Takže Janik tu nahrazuje pana Buchnera. Děkuji, děkuji panu zpravodaji, že zmínil a vysvětlil postoj nás zelených. My tedy nepodporujeme návrh komise, podle nás není vyvážený. Evropa v tomto regionu, jak v minulosti, tak i nyní, měla přístup, který nezohledňoval rozdíly v jednotlivých zemích. Pan zpravodaj tady tu situaci v Bosně porovnal s Itálií. Já si myslím, že situace není tatáž. Vaše vlastní dějiny v Itálii skutečně nejsou srovnatelné s dějinami Bosny a Hercegoviny. My konstatujeme a zjišťujeme, že hospodářství v Bosně a Hercegovině je skutečně v mnohem horším stavu než v Itálii, takže rozhodně nemůžeme tento návrh podpořit. Děkuji. Pan Borelli není tady. V tom případě dávám slovo komisi. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno. Já myslím, že nemusím hovořit dlouho, protože většina argumentů už tu zazněla na předchozích zasedáních v listopadu a v únoru. Chtěli bychom poděkovat zpravodaji za velice kvalitní zprávu a stejně jako zpravodaj se domníváme, že e, autonomní obchodní preference e, pro země západního Balkánu představují pobídku k urychlení velice potřebných sociálních a ekonomických reform v těchto zemích. A zároveň možné pozastavení e, je také důležitý faktor v tomto ohledu. Máme tu takový institucionální problém s pozměňovacím návrhem, na eh, nahrazení eh, prováděcího aktu aktem v přenesené pravomoci. Myslíme si, že u autonomních obchodních preferencí bychom měli být konzistentní eh, u, u autonomních, mělo by to být v souladu s preferencemi pro Ekvador, Moldavsko a další země. Potřebujeme ale rychlé řešení, tak aby autonomní opatření mohla být zachována a zvláště v konkrétním případě Bosny to vidíme jako pobídku pro obnovení e, vyjednávání, e, tak, aby členský stát Chorvatsko e, aby mohl být předmětem stejného zacházení jako ostatní státy podle smlouvy. Děkuji a nyní pan zpravodaj. Ano. Já bych chtěla říct kolegovi ze skupiny zelených toto Eh, to, že jsem to srovnala s Itálií, to se pouze týkalo toho argumentu, že je třeba udělat si ty domácí úkoly. Já naprosto chápu, že je Bosna a Hercegovina a Itálie jsou ve zcela jiné situaci. To je zjevné. Dobrá, tímto bych eh, uzavřel tento bod eh, na našem pořadu jednání. V 10 hodin budeme o této věci hlasovat a nyní navrhuji, abychom do 10. hodiny si udělali přestávku na kávu. V 10 se tady opět sejdeme a začneme s hlasováním. Děkuji.

Gut, liebe Kolleginnen, Kollegen. Milé kolegyně, milí kolegové, dostáváme se nyní k bodu 10 našeho pořadu jednání. Já vás prosím, používejte své hlasovací karty tak, abychom mohli pak závěrečné hlasování provést elektronicky. A jsme tedy u bodu 10, což je makrofinanční pomoc Ukrajině. Dobrá. Máme jednoho kolegu, který zde sebou nemá hlasovací kartu, takže jeho hlas připočítáme a pak se máme ještě žádost o technickou poznámku pořadu jednání, jednacímu řádu, prosím tedy pan Kempel. Děkuji, pane předsedo. Jenom velice rychlá technická poznámka. Včera se konal seminář nebo slyšení a mně se zdálo, že poznámky e, moderátorky o amerických architektech nebyly úplně v pořádku. Říkala, že amerického architekta by ona nechtěla. Podle mého názoru to bylo nevhodné a už by se to nemělo znovu stávat. E, dále, e, organizace EU Trade Insight sponzorovala včerejší slyšení nebo ne? Děkuji. Eh, já myslím, že ona to neřekla. Ona, to, ona se ptala, znamená to, to, co říkáte, že si nemám pouštět do domu amerického architekta? Tak ona to řekla. Byla to provokativní otázka pro jednoho z řečníků. Já jsem to ale vůbec nepochopila, tak jako vy. To by bylo nezdvořilé samozřejmě, ale ona nic takového neřekla. Můžeme si konec konců prohlédnout eh, záznam. Oh, we invited her No, my jsme ji pozvali eh, jakožto moderátorku a eh, mně nepřisluší nějakým způsobem eh, kritizovat její názory. Jejím úkolem bylo pokládat otázky. A pokud jste nebyli spokojeni s její prací, můžeme příště vybrat nějakého jiného moderátora, ale z mého pohledu bylo všechno naprosto v pořádku. Point 10. Punkt 10. Bod 10. Makrofinanční pomoc Ukrajině. Máme 43 pozměňovacích návrhů, o kterých budeme hlasovat. Jedničku a dvojku, ty jsou identické, takže budeme uh, hlasovat společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pak je zde dvacítka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dvacet jednička, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dvacet dvojka, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25 kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamknuto. 26. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamknuto. 27. Kdo je pro? Omlouvám se, říká pan předseda, 27 odpadá, tedy 28 také odpadá. 29 a 30 rovněž odpadají a jsme u návrhu 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 32. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 35. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamknuto. 36. Pro? Proti? Zdrželi se? zamknuto. 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamknuto. 38. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 30. Devítka. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Čtyřicítka. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43, kdo je pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Tady je návrh, abychom následující návrhy pojmuli jako blok v našem hlasování. Souhlasí s tím všichni, Helmute? 11, a devatenáctka mimo těch. Mimo návrhu jedenáct a devatenáct tedy. Souhlasí s tím takto všichni? Dobrá, takže odhlasujeme první blok, což je návrh 4 až 10, celý tento blok. Kdo je pro k tomu bloku 4 až po desítku, kde proti? zdrželi se, zamknuto. A jsme u jedenáctky, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamknuto. A není další blok, to bude dvanáctka až osmnáctka. Kdo je pro tento blok? Kdo je proti? zdrželi se, zamknuto. A jsme u devatenáctky. Kdo je pro devatenáctku? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamknuto. A pak máme ještě návrh číslo tři Kdo je pro? Ne, omlouvá se pan předseda. Nyní se dostáváme již k závěrečnému elektronickému hlasování o návrhu komise. Navrhu, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 28 pro, 7 ne, nikdo se nezdržel. A nyní budeme hlasovat o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 29, respektive 30 hlasů pro, 7 hlasů proti. Děkuji vám. A dostáváme se k bodu 11, což je otázka stabilizačních a eh, asociačních opatření pro Bosnu a Hercegovinu. Tady máme sedm pozměňovacích návrhů a čtyři návrhy ze stanoviska výboru AFET. A jako první budeme hlasovat o návrhu číslo čtyři, Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Dále návrh číslo čtyři z výboru AFET. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamknuto. Návrh číslo 6 zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh sedm Zpravodaje. Pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. Návrh osm Zpravodaje. Pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. Návrh 13 kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Návrh 14 odpadá a dostáváme se k návrhu z výboru AFET číslo 1 ve dvou částech, tedy AFET jednička ve dvou částech. První část, kdo je pro? Druhá část, omlouvám se, pan předseda, proti. Strželi se. Zamítnuto. Druhá část, pro. Proti. Strželi se. Schváleno. Jsme u devítky, pro Proti? strželi se? Zamítnuto. Dvojka z výboru AFET. Kdo je pro? Proti? strželi se? Schváleno. A jsme u kompromisního návrhu číslo jedna, Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. A dostáváme se k návrhu číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh číslo 12. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. A pak tady máme trojku z výboru AFET, která ovšem odpadá a dostáváme se k na hlasování o takto pozměněnému návrhu komise. Zahajují hlasování. Končím hlasování. 32 hlasů pro. Ano, já jsem to řekl, já jsem to připočetl. 32 pro. Dostáváme se k hlasování o návrhu legislativního usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 31 hlasů pro, 6 hlasů proti. Spravodaj navrhuje, abychom po odhlasování pozměňovacích návrhů na plénu pozastavili konečné hlasování a zahájili trialog. Tak, abychom mohli dosáhnout dohody v prvním čtení. a e, bude také navržena vyjednávací tým. A o tomto návrhu musíme nyní opět hlasovat, takže kdo je pro tento návrh? Kdo je pro tento e, návrh, aby byl udělen mandát k vyjednávání? Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže 33 hlasů pro, 2 hlasy proti. Tímto jsme ukončili naše hlasování. Já vám děkuji. A dostáváme se k bodu číslo 12, což je strategie na... Dámy a pánové, říká pan předseda. Prosím, pokud chcete opustit náš sál, opouštějte ho potichu. Jde otázku strategie na ochranu a prosazování práv duševního vlastnictví v třetích zemích. Je to zpráva Je to zpráva o mm, předloženém návrhu strategie a já dávám slovo naší paní zpravodajce, paní Moska, prosím. Děkuji vám. Jak jsme již slyšeli během první výměny názorů, na výboru INTA padlo rozhodnutí eh, zahájit legislativní iniciativu s tím cílem, abychom poukázali na práci, kterou přiložila komise v červenci 2014. Jedná se o strategii na ochranu práv duševního vlastnictví, tedy autorských práv, také ve světle veškerých změn, které začaly platit v posledních letech, zejména v digitální oblasti. Z těchto změn vyplývají výzvy, které, kterým nemůžeme čelit pomocí dosavadních nástrojů tedy těch stávajících. Po první výměně názorů jsme předložili návrh zprávy, který já se nyní pokusím krátce vysvětlit. Pokusíme se tím tedy mm, zanalizovat tuto strategii a ukázat na její slabé a silné stránky. Jak jsem ji říkala, začnu s takovými všeobecnými vysvětleními a pak vás přesně seznámím s konkrétním obsahem této zprávy. E, na začátek tedy ty všeobecné úvahy. My sdílíme názor já jsem se to ukázala, když byla předložena tato strategie, sdílíme tedy názor, že jsme pro, že ne vše, co bylo odvedeno v minulé době, by se mělo ztratit. Týká se to také těch diskusí oko, ohledně akty. Jde o to, abychom se poučili z chyb, které byly učiněny a e, jak tedy zpracovat veškeré ty argumenty, které vedly k odmítnutí dohody akta. E, podíváme se tedy na novou strategii a zjišťujeme, že v sobě má několik pozitivních elementů. Jednak e, se tady jasně poukazuje na skutečnost, že je třeba hledět zejména směrem na venek, že jsou důležité vztahy se třetími státy, které musí být v souladu s tím, co my tady vytváříme jako naše interní politiky. I když musíme uznat, že při konkrétních opatřeních ještě není jasné, jak tato eh, mají být eh, konkrétně zrealizována. První krok například spočívá v konstatování, že je třeba, abychom prováděli poradenskou službu pro třetí státy, abychom zřídili jakési helpdesky, tak, aby Tady byla jasná právní situace a pak je důležité, aby tady byly sankce pro případné nedodržení e, autorského práva. Co se týče strategie komise, já bych tady ráda potrhla jeden aspekt, a totiž to, že musíme jasně ukázat, že tady máme jistou morální přesvědčovací cílu, že, třeba, že je důležité, aby třetí země se připojily k veškerým mezinárodním dohodám, které se tohoto týkají a pak je důležité, aby tady byla koherence mezi ochranou duševních eh, práv, duševního vlastnictví a dalších opatřeními. A pak je tady důležité, aby zde byla spolupráce mezi třetími zeměmi, podniky a Evropskou komisí tak, aby bylo možné úspěšně implementovat veškerá ochrana opatření. Ovšem, strategie komise má v sobě i jisté slabé stránky, které zejména souvisí s jednou skutečností, a totiž s tím, že tady neděláme přesný rozdíl mezi fyzickými a digitálními produkty. Podle našeho důvodu názoru toto skutečně není dostatečně odlišeno a není tomu přikládána dostatečná váha, což um, ohrožuje možnou efektivnost této strategie. Dalším slabým místem je podle nás skutečnost, že je třeba vysvětlovat členským státům, aby věnovali větší pozornost ochraně duševní, práv duševního vlastnictví, zejména v oblasti digitální. E, my v naší zprávě dále doplňujeme několik prvků, které jsou pro nás důležité. Všeobecné zaměření této zprávy by mělo být takovéto. Jde nám o rovnováhu mezi právy a vlastníky práv a mezi konečným uživatelem. To je naší filozofií. O tuto filozofii jsme se opířeli e, při připravování naší zprávy. A dále jsme se pokusili poukázat na to, že Ochrana práv duševního vlastnictví musí být v souladu s dalšími politikami, že tady musí být koherentní přístup. Zejména s ohledem na to, že Padělání je v dnešní době velice eh, rozšířené. Padělají se například i léky či hračky, což jsou tedy produkty každodenního života, což má potom dopad na eh, zdraví a ochranu našich eh, občanů. Dále padělání. To souvisí také s bojem proti organizovanému zločinu. Proto si myslíme, že je důležité mít takovou strategii, která bude také souviset s politikou, bude propojena s politikou pro boj proti organizovanému zločinu, neboť v této oblasti se skutečně generují obrovské zisky. A dále několik speciálních elementů, které jsme vyzdvihli a rozpracovali. A ten první, a to je jistě zřejmé, to je boj proti padělání fyzických a digitálních produktů a nutnost co možná nejvíce se snažit o veřejnou diskusi o tomto tématu, aby i občané měli o této otázce jasné povědomí. A pak nutnost eh, dohod různého typu, které je třeba eh, realizovat a implementovat, aby bylo jasné, jak se má přesně postupovat proti padělání a aby bylo tedy tímto způsobem možné vhodně chránit práva duševního vlastnictví. Tady je třeba, aby eh, se do této věci zapilo co možná nejvíce aktérů, komise a další. Nejde pouze o podniky samotné, jak to dnes je již ošetřeno pomocí několika memorand, které byla podepsána, ale jde o to, aby se tam zapojili i další aktéři, například banky a elektronické plativní systémy, neboť toto by nám potom upažnilo i hned um, um, a rychle uvalovat sankční opatření. A dále si myslíme, že je důležité, aby pokud budeme mít vyšší standardy, či pokud zjistíme, že máme, či třetí země mají vyšší standardy, aby se postupovalo tímto způsobem. Pokaždé, když komise bude vyjednávat o obchodních dohodách, tak je třeba, aby tam byla kapitola, která se bude věnovat ochraně eh, práv duševního vlastnictví a aby to byla jedna z těch zásadních kapitol, aby to nebyl pouze nějaký přívěšek. Je tedy důležité tuto oblast mnohem silněji zohledňovat při vyjednávání obchodních dohod a to se týká také ochrany geografického označení původu. A pak je zde Evropská observatoř pro problémy porušování práv duševního vlastnictví. A tady je důležité zajistit dobrou funkčnost a naprostou nezávislost této observatoře. To je z mé strany vše, jsem velice otevřená, těším se na vaše podněty a vaše zamyšlení. Děkuji a nyní za stínové zpravodaje pan Fízas. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Přeji všem dobrý den. Za prvé bych chtěl poblahopřát paní zpravodajce k dobře odvedené práci. Včera proběhla prvotní schůzka stínových zpravodajů, která byla velmi plodná. Mluvili jsme o této zprávě a o celé řadě dalších věcí. Myslím si, že ta zpráva je velmi dobrá, byť obecně máme ještě nějaké, vnímáme zde ještě nějaké nedostatky a ta zpráva je rozhodně komplexnější, kompletnější než návrh komise. Takže Velké problémy s podporou této zprávy má frakce nemá. Ale chtěl bych říct si tři věci. Hovořili jsme o tom už včera, ale rád bych to zopakoval. Protože pak, na tom, pak o tom můžeme hovořit i ve výboru. Bod 12 ve zprávě žádá, aby dohoda TRIPS byla flexibilnější. A to může znamenat jakési rozmělnění ustanovení této dohody, což by rozhodně nebylo v souladu s eh, naším záměrem posilovat ochranu práv duševního vlastnictví. Takže jenom bych rád, aby paní zpravodajka potvrdila, že o to se nesnaží, že eh, to je tedy náš pozměňovací návrh, který to má vyjasnit. Bod 20 Strategie komise má hlavně znamenat, že banky budou uvalovat automaticky postihy za internetové podvody. Ono v první řadě to vypadá, že na to přistoupit nemůžeme, že by banky neměly mít tuto pravomoc. A mm, to je asi něco, čeho se naše frakce přidrží. Další bod, ke kterému se chce vyjádřit, je bod 22. Je potřeba pamatovat na to, že ne všechny členské státy v EU jsou signatáři této dohody, která se tu zmiňuje. A ty státy, které jsou signatářské, si nemyslím, že by museli žádat od třetích stran, aby eh, zkrátka dělali víc, než děláme my sami, že ano. Je potřeba, abychom i u třetích zemí cílili na stejnou úroveň rozvoje, jako je v EU. To souvisí se systémem SUV+ a my předložíme eh, pozměňovací návrhy, kde budeme žádat členské státy, aby ratifikovali všechny tyto příslušné dohody a budeme také žádat, aby i třetí státy měly přístup k SUB+, a pracovali v duchu této dohody. Tato zpráva od paní zpravodajky je velmi kvalitní a zásadní problémy s ní nemáme a proto ji celkově za to podpoříme. Děkuji vám. Další je Emma. Děkuji. Děkuji zpravodajce eh, za návrh zprávy. Většinu z níž můžeme podpořit. Jak říká eh, paní zpravodajka ve svém vysvětlujícím prohlášení a eh, jak jsem říkala i já na včerejší debatě, Činnost na boj proti porušování práv duševního vlastnictví je stále omezená eh, a eh, přitom změny v technologii a v naší společnosti mají na duševní vlastnictví a celou tuto otázku velký vliv, takže já bych nejprve eh, ráda hovořila o tom, co zmiňuje návrh, tedy komuniké komise i ta zpráva jako taková. Hledáme tedy řádnou rovnováhu mezi zájmy držitelů práv a mezi zájmy uživatelů. O tom se ve zprávě hovoří na několika místech a je nutné, abychom my jako tvůrci politiky udělali vše, co je v našich silách, abychom této rovnováhy dosáhli. Je potřeba řešit i tu kontroverzi dohody akta. Já už jsem zmiňovala své pochybnosti o výsledcích eh, této dohody a zajímalo by mě, co si paní zpravodajka myslí, že si můžeme odnést z evaluace dohody akta. Já bych rozhodně podpořila jakékoliv způsoby, jak navýšit povědomí mezi veřejností, eh, jaký dopad na tvůrce obsahu eh, a kreativce obecně bude mít nevymáhání práv duševního vlastnictví. Další důležitá věc v bodu odvodnění H. Nesmíme pamatovat pouze na hospodářsko-sociální dopady na biznis v Evropě, ale musíme také pamatovat na to, že musíme hájit kreativitu jako takovou. Pakliže kreativci nebudou dostávat náležitou odměnu za svou práci, pak se kreativní cyklus zastaví a to bude mít přímý vliv na spotřebitele, protože třeba už nebudou moci eh, požívat tu bohatou varianci obsahu, která se jim v současné době navízí. Zcela souhlasím s paní spravodajku, spravodajkou, která říká, že potřebujeme náležité zdroje, abychom dosáhli eh, kýžených výsledků v oblasti vynucování ochrany duševního vlastnictví a možná by komise mohla okomentovat to, kolik konkrétně eh, z hlediska lidských zdrojů a finančních zdrojů by potřebovala na eh, řádné řešení tohoto problému je potřeba, aby Evropská unie i členské státy jednaly koordinovaně v této oblasti a proto je potřeba se zaměřit mimo jiné na dohled nad trhem a na celní otázky, tak abychom mohli své zdroje používat efektivně a efektivně jsme bojovali s těmito výzvami. Není možné umožňovat například organizovaný zločin v této oblasti. Dialog s partnerskými stranami a regionálními tělesy, to bude velice důležitá otázka i do budoucna a Eh, velmi mě zajímá, jakým způsobem komise k tomuto bude přistupovat z hlediska vymáhání ochrany práv duševního vlastnictví, co se týká naší práce s těmito tělesy a zeměmi, jakým způsobem můžeme vytvořit vysoké standardy ochrany duševního vlastnictví. To bude velice důležité téma a eh, tím pádem podpořím i tu výzvu, která je v této zprávě, v tom smyslu, aby komise navýšila svou aktivitu, eh, co se týká vztahu s třetími státy, aby se zajistilo, že i tyto zlepšují své systémy ochrany duševního vlastnictví, například prostřednictvím technické pomoci pomoci nebo dalšího školení personálu. Co se týká exportu eh, opatření na vymáhání práv duševního vlastnictví do třetích států, za tímto účelem i členské státy EU musí sami ratifikovat mezinárodní dohody, jako eh, například dohodu o eh, obchodních známkách. Není možné žádat od eh, našich partnerů ve třetích státech, aby akceptovali nějaké dohody, které třeba nejsou ratifikované našimi vlastními členskými státy, že ano. Takže eh, podporuji apel na komisi, aby tato spolupracovala už se členskými státy, aby ta ratifikace proběhla. Dělám si pak eh, určité obavy o odstavit 22, o tom hovořil už kolega, kde se hovoří o doplnění těch stávajících 27 konvencí ehm, ještě několika dalších, eh, aby daná země měla přístup k rámci GSB+. A upřímně řečeno, v souvislosti s tímto já se obávám, že pakliže EU by se měla řídit návrhem paní zpravodajky, tak by se z tohoto nástroje stal nástroj naprosto, naprosto neohrabaný a v podstatě nepoužitelný. Myslím si, že pro vymáhání práv duševního vlastnictví na to to musíme odkázat, to jistě ano, ale musíme být důraznější i v jiných oblastech, například zejména co se týká ochrany práv duševního vlastnictví ve třetích, eh, zejména rozvojových státech což je snad problém, který se nám podaří vyřešit. No a nakonec k odstavci 36 tam eh, se komise vyzývá k tomu, aby podnikla další kroky, co se týká rozšíření geografických označení eh, u nezemědělských produktů. Zatím nemáme eh, výsledek jednání a čekáme na diskusi v parlamentu po zveřejnění zelené knihy komise a myslím si, že nemůžeme předbíhat výsledek těchto jednání. Ráda bych poprosila komisi, aby počkala, jak ta jednání dopadnou, než začne podnikat další kroky. Těším se na další diskusy a spolupráci s kolegy v příštích týdnech. E, obecně za to jsme na jedné lodi, co se týká podpory e, ochrany práv duševního vlastnictví a jsem přesvědčena, že vypracujeme velice silnou zprávu se společným stanoviskem. Děkuji vám, Helmut má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já nahrazuji Anne-Marie Menér, stínovou zpravodajku za naší frakci a ona mě požádala, abych, sdělila, abych sdělil její zprávu, protože ona je dnes v Nizozemsku, kde jsou volby v jejím volebním okrsku. Naše stínová zpravodajka děkuje paní zpravodajce za její konstruktivní přístup a za zprávu, kterou předložila. Zdůrazňuje, že v té zprávě jsou určité názory, které my jako GUE NGL sdílíme, ale jsou tam i takové, eh, které tam zatím chybí a které by to, bychom tam chtěli dodat. Zejména paní Stínová zpravodajka připomíná, že je potřeba se poučit z obchodní dohody proti padělání, tedy z dohody akta, a e, že evropská veřejnost nechce žádného velkého bratra. E, je dobře, že paní Moska trvá na prohloubenější veřejné debatě a větším vymáhání těchto práv. Eh, je potřeba zajistit, aby nápravné prostředky byly k dispozici i veřejnosti. Ovšem, nemyslíme si, že eh, je dobrý nápad například nechat trh starat se o zdraví lidí. Trh je dobrý, když chceme profit, když chceme zisky, ale zdraví je něco, co bychom mu asi svěřit neměli. To znamená, eh, to je bod 27, eh, opětovný prodej, následný prodej léčiv. Je potřeba, abychom jasně pamatovali na své priority a asi není dobré abychom, eh, aby se eh, v důsledku toho tržního aspektu v medicíně eh, všechny společnosti soustředili jenom na ty léky, na kterých lze vydělat a aby třeba jeden druh antibiotik nebyl vůbec dostupný v Evropě. Je potřeba jak vidíme například eh, na příkladu patentního úřadu v Měchově, je dobré spolupracovat, ale není možné trhu nechat úplně volnou ruku. Co se týká bodu 39, jsme daleko skeptičtější o těch dohodách o volném obchodu a upřímně eh, řečeno nevíme, proč by duševní vlastnictví mělo hrát tak důležitou roli v těchto dohodách. Také stínová zpravodajka nevidí důvod, proč by v řešení sporu, to je tady bod 43, měla hrát komise tak velkou roli, to by měla být národní odpovědnost. A nakonec paní Minor zdůrazňuje, že neví, proč by um, ochrana duševního vlastnictví měla být jaksi ve všech, zastoupena ve všech aspektech našich zájmů. Například někdo, kdo žije na Samoje, eh, asi nemusí být informován o všech drobných změnách v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Co se týká konkrétně segmentu léčiv, je potřeba, aby hlavní profit měla společnost a nejenom trh. Konec konců společnost významným způsobem přispívá k eh, vývoj nových produktů, poskytuje školy, univerzity a výzkumné, eh, výzkumné ústavy, potř- poskytuje potřebnou infrastrukturu. A tím pádem dává smysl, aby eh, výsledky této práce byly sdíleny napříč společností. To znamená, eh, celkově vzato jde spíše o kolaborativní přístup, ne o přístup federalistický. Děkuji. A teď má slovo Žaník. Euh, Děkuji. Děkuji paní zpravodajce za práci, kterou odvedla. To téma je velmi komplikované, neboť již po celá léta se snažíme nalézt nějakou rozumnou rovnováhu mezi ochranou, inovací, vynálezů a dynamiky ve společnosti. A na druhou stranu samozřejmě se snažíme eh, zabrání tomu, aby se z takovýchto věcí stával monopol těch inovací, aby se z toho stalo něco, co přináší zisk pouze některým aktérům. Co je na správě zajímavé, je právě to rozlišování mezi fyzickými produkty a mezi digitálními produkty. To jsou oblasti, kde vývoj jde neustále dál rychlým tempem a samotní aktéři v této oblasti nemají nějakou přesnou představu o tom, jak by měla právě ta přiměřená, vhodná rovnováha přesně vypadat. Například kulturní tvůrci, kteří vytvářejí obsahy, jakým způsobem je náležitě odměnit. Zpráva také zmiňuje otázku odpovědnosti poskytovatelů internetových služeb. To je samozřejmě velmi velká výzva. Také při naší diskuzi o dohodě akta a také to spolu přispělo k ztroskotání této dohody. A já tady mám takovou otázku, kterou bych rád položil paní zpravodajce. V odstavci 19 například zdůrazňujete, že odpovědnost poskytovatelů se podceňuje, že je třeba mít lepší strategie pro to, abychom nějakým způsobem dosáhli postihnout jejich odpovědnost a nějakým způsobem ji skutečně stanovit, tak aby byla zakotvena. A pak jsou zde ještě další témata, které jsou důležitá v této věci, například eh, téma neutrality sítě, neutrality internetu. Děkuji. Nemám tady žádné další zájemce a slovo, takže dám slovo komisi. Pan Pedro Vilasko, prosím. Thank you very much, Mr. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Za prvé chceme poděkovat paní zpravodajce za otevřenost a velice transparentní přístup k přípravě této zprávy a za to, že byla ochotná nám naslouchat. Děkujeme pak také za dobře odvedenou práci, která vedla k tomuto prvotnímu podrobnému hodnocení. Bereme na vědomí celou řadu prvků tohoto návrhu zprávy, které pozitivně zvažují naši strategii. To také samozřejmě odvisí od velice pozitivního hodnocení Evropského hospodářského sociálního výboru eh, co do této strategie Líbí se nám podpora vyrovnaného přístupu mezi těmi často se rozcházejícími nebo jednoznačně protichůdnými přístupy. To je něco, co komise, ale předpokládám i Evropský parlament musí řešit každý den. Je také důležité eh, zvýšit soudržnost mezi vymáháním práv duševního vlastnictví a mezi dalšími politikami EU. Podpora Eh, identifikace prioritních zemí, schoda na tom, že je potřeba zvyšovat povědomí uživatelů, tedy spotřebitelů, a je potřeba také zdůrazňovat jejich důležitou, eh, důležitost jejich role. To je úkolem naší observatoře, která má k dispozici příslušné zdroje, aby prováděla různé studie a aby prováděla různé programy zvyšování povědomí společně s členskými státy. Tady jsou velmi, eh, členské státy velmi činné. podpora technic, a v podobě technické pomoci, jak si na propagaci práv duševního vlastnictví v rozvojových státech, to je samozřejmě důležitá věc. Je to částečně v rukou v DG Trade, ale i v rukou kolegů v DG Development a konec konců i v rukou Evropského parlamentu. Uznání toho, že je důležitá otázka také týkající se přístupu k léčivům. Ehm, ono Velmi často se tato debata točí pouze kolem duševního vlastnictví, ale jak paní zpravodajka správně poznamenává, je to daleko komplexnější téma. Dále důležitost soudržné legislativy v EU, abychom prosazovali své standardy v zahraničí. Nelze žádat od ostatních, co sami neděláme. Pak, to, co tady zatím nezaznělo, ale důležitost prosazování této otázky v multilaterálních, eh, multilaterálních rámcích, například ve World Intellectual Property Organization, důležitost duševního vlastnictví v našich dohodách o volném obchodu, to je něco, co v rámci nového přístupu komise v nedávných dohodách od eh, Koreji, eh, Střední Ameriky a Kanady je to skutečně jedna z centrálních otázek, do které investujeme hodně materiálu. Podpora dialogu v oblasti duševních práv, to je často vnímáno jako takzvaná soft diplomacie, měkká diplomacie, ale je to často eh, něco, co děláme společně s jinými aktéry na evropské úrovni. Snažíme se řešit jejich problémy v třetích státech, a to prostřednictvím dialogu, prostřednictvím konstruktivní diskuse s tamními vládami. Jsou to většinou prioritní země. A nebo spolupráce s regionálními bloky. Bereme na vědomí těch několik zajímavých návrhů, které jdou ještě nad rámec toho, co máme v té strategii, několik příkladů opět, propojení organizovaného zločinu a porušování práv duševního vlastnictví. To je něco, kde komise zatím hraje poměrně omezenou roli. Zatím pro tuto oblast nemáme aký. E, potřeba hrát aktivnější roli v, na platformě ICANN, to bereme na vědomí. Bereme také na vědomí propoje, propojení mezi ochranou duševního vlastnictví a GSP+, plus, Eh, samozřejmě chápeme, že to jsou otázky třeba trošku nesourodé, ale v rámci přípravy této strategie se na to velmi komplexní téma také zaměřujeme. Pakliže parlament by ve finále navrhl, abychom to probírali detailněji, tak jsme ochotni se tím zabývat. Byť tedy na toto téma proběhla již eh, určitá práce. A eh, řešení sporů v rámci Světové obchodní organizace, ono to není vždy důležité, protože řešení sporů alespoň v systému VTO, e, je v podstatě to, jakým způsobem transponují členské státy své závazky do zákonu, e, což většinou pro, probíhá dobře, ale problémy jsou pak při implementaci, tedy při vymáhání těch zákonů jako takových. Co se týká zdrojů Momentálně pracujeme na tom, že vytvoříme seznam těch implementačních aktivit. Eh, například příští týden já budu předsedat eh, dialogu o duševních právech eh, v Turecku. A brzy vydáme seznam prioritních zemí. To bude ještě letos. A také čím dál více spolupracujeme s členskými státy na koordinaci našich snah. Pracujeme se zúčastněnými aktéry, po zveřejnění této strategie jsme uspořádali schůzku se zúčastněnými stranami, co se týkalo přístupu k léčivům a proběhla debata s několika nevládními organizacemi. Pak v té zprávě je několik návrhů, které nejsou přímo propojeny eh, s otázkami obchodu a to jsme předali kolegům například eh, všechno to, co se týká zprostředkovatelů nebo prostředníků, nebo co se týká toho memoranda o porozumění ohledně webu, které prodávají padělané zboží. To vše je předmětem jiného dokumentu, a to akčního plánu komisaře Barniera a tehdy DG Markt. A dnes to implementují naši kolegové v DG Grow. Nicméně my jim návrhy z této oblasti rádi sdělíme. Opět eh, určité oblasti, eh, pak které se týkají legislativy, eh, jako bankovní sankce a tak dále, to vše předáme příslušným kolegům. A další obrázky, otázky, které se týkají například nastavení cen léčiv nebo Eh, za, zamezování monopolům v oblasti farmaceutik, to je spíš otázka hospodářské soutěže, než vyloženě otázka práv duševního vlastnictví. Nicméně bereme na vědomí ochotu parlamentu vyslechnout si naše potřeby, co se týká zdrojů, to je jednoznačně problém, protože veškerá tato implementace je velmi náročná. A mohu ujistit poslance Evropského parlamentu, že západní Samoa rozhodně není v našich deseti nejdůležitějších prioritách, ale kdybychom měli nějaké, nějaké ataše pro duševní vlastnictví, kteří by mohli řešit, já nevím, otázku východní Evropy, střední Asie, Latinské Ameriky nebo Asie obecně, bylo by to asi vhodné. My se snažíme to jaksi suplikovat jinými prostředky. Máme někoho takového pro Čínu, ale zatím eh, se snažíme společně s agenturami a s observatoří najít nějaká alternativní řešení. Eh, v této oblasti zatím nedostatky zdrojů panují. Takže zkrátka eh, těšíme se na další debatu, děkujeme za ní a Těšíme se na návrhy zlepšení ze strany parlamentu pro naši strategii. Toto je průběžné cvičení, ta strategie má být implementována v příštích pěti letech, takže v podstatě eh, na dobré nápady není nikdy pozdě. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A teď opět paní zpravodajka, prosím. Děkuji vám, děkuji za veškeré poznámky. Pokusím se Eh, na některé nyní zareagovat. Ale již nyní vám říkám, že já sama jsem připravila již několik pozměňovacích návrhů a přitom jsem se opřela právě o poznámky a komentáře, které jste mi eh, zprostředkovali během tohoto týdne. A eh, skutečně jsou tam jisté věci a body, které je třeba ještě dojasnit. Takže já tady projdu tvoje vaše poznámky. Bod 12. Tam se říkalo, že byl tam, myslím, kolega z EPP, kteří hovořil o tom flexibilnějším přístupu k dohodě TRIPS. Já jsem přesně k tomu již připravila svůj pozměňovací návrh, nebo skutečně z dosavadní formulace nebylo přesně jasné, jaký byl můj skutečný záměr. Jde o to nalézt nějakou modalitu, která by byla nejúčinnější. A to právě v souladu s tou konkrétní zemí, ve které je třeba zasáhnout. Ale to lze skutečně ještě jistě vyjádřit jiným přesnějším způsobem. A další bod, kde vystupovali kolegové, to jsou ty zásahy bank. Já jsem ve svém úvodním projevu řekla, že můj návrh se snaží prostě pouze zjistit, konstatovat, kteří další účastníci, aktéři musí převzít odpovědnost tam, kde dochází k porušování práv. Jde tedy o to, abychom zastavili ty mechanismy, pomocí kterých si eh, někteří eh, tedy získávají zisky právě prodávání padělaných produktů. A tady je třeba skutečně jít inovativní cestou. Mohli bychom do toho zapojit další hráče, které by byly právě z to zasáhnout a to velice rychle. A nyní k vašemu bodu, který se týkal GSP+. Tam mě skutečně nejde o to, abych dále zatěžovala mm, ty členské, ty třetí státy, promiňte, se kterým máme již dohody a ještě na ně navolovat další dodatečné požadavky, to rozhodně ne. To by t, učinilo tu celou záležitost velmi těžkopádnou, možná by to bylo ještě složitější a těžkopádnější než to, co my musíme dodržovat na našem vnitřním trhu. Přesto si myslím, že by bylo vhodné i nadále pokračovat s analýzou, kterou už komise zahájila. A Protože já si myslím, že padělání produktů a nedodržování práv duševního vlastnictví se týká také aspektů, které pak mají jasný dopad na bezpečnost a zdraví našich občanů a proto si myslím, že je naší povinností v době, kdy se zabýváme ekologií či ochranou lidských práv či ochranou práv pracovníků, abychom v této době se zabývali právě těmi eh, padělky, které mají skutečně zásadní dopad na životy občanů také ve třetích zemích. Proto je důležité se snažit zvážit se, jak bychom tedy mohli zasáhnout právě v oblasti našich vztahů se třetími zeměmi v této věci. A nyní označení geografického původu nejde pouze o to, jde také například o autorská práva. Momentálně vedeme intenzivní diskuse o změně i našich vnitřních právních předpisů, ale neměli bychom tady nic předjímat, neměli bychom předjímat naše interní diskuse, ale mělo by to být celé v souladu. Měli bychom si tedy dát pozor na to, jinými slovy, aby obě dvě debaty neprobíhaly odděleně, paralelně, ale abychom skutečně tady vždy měli jistý přehled o celé věci a bylo to propojené. A nyní k lékům. Sdílím váš názor v tom smyslu, že e, otázka léků nemůže být e, e, regulována a řešena pouze trhem, protože to jsou zásadní produkty pro zdraví občanů. Ve své zprávě ale chci ukázat a jasně vysvětlit to, že v oblasti, kde je možné stanovit jiné ceny za léky, že tady je třeba postupovat skutečně s velkou opatrností, aby to nevedlo eh, k zneužití a k jakýmsi mechanismům, které by potom mm, jak si narušovaly hospodářskou soutěž. Aby tady nedocházelo k tomu, že například se budou nakupovat ceny v jiné zemi, aby se tak vyhlo nákupu zemi ve vlastní zemi, eh, kde má eh, dotyčný produkt jinou, vyšší cenu. I když, protože právě prostě v některých zemích je třeba nutné snížit ty ceny z důsledku nějaké jasné objektivní situace, například protože tam hrozí chudoba. Já si myslím, že není třeba to, není vhodné to pouze posuzovat z ekonomického hlediska, je třeba tam zahrnout i další hlediska. Já pouze poukazuji na to, že není vhodné, abychom tady otevřeli dveře nějakému možnému zneužívání. A další věc, observatoř. Já neříkám, že je třeba zřídit novou observatoř. Já pouze říkám, že je třeba lépe využívat eh, tu observatoř, kterou už již máme, že je třeba jí poskytnout více prostředků. A proto si myslím, že by bylo vždy vhodné, aby celou záležitost koordinovala komise. To nemůžeme, něco takového nemůžeme požadovat od členských států. Ten, kdo má koordinovat, to by měla být vždy komise. A to jak v otázkách cla, tak například tím, že bude vydávat pokyny a e, sankce. Tak, aby podpořil v této věci třetí země. Ve své zprávě to nezmiňuji, ale původně jsem měla úmysl, záměr několikrát zmínit to, že je třeba schrnout bilaterální a multilaterální for, a že je třeba je toho dohromady, že prostě potřebujeme silnější kapitolu o ochraně práv duševního a vlastnictví právě i v bilaterálních dohodách, což je věc, ve, ta nebilaterální dohody, to je věc, kde komise je momentálně velmi angažovaná, ale samozřejmě i nadále to musí být prioritní záležitostí i v dohodách multilaterálních. A nyní poskytovatele internetu. To je zajisté mm, otázka ze všech nejožehavější. A to je to přesně to, co vedlo k odmítnutí dohody a v minulém volebním období. Nebyl to tedy pouze tento důvod, ale byl to jeden z důvodů. Zde si myslím, že je nutné, a já jsem to několikrát zopakovala, nalézt eh, co možná nejvyváženější přístup. Tak eh, abychom nenavalili na poskytovatele internetu více odpovědnosti, než je možné a přípustné, ale na druhou stranu musíme dále pracovat na těch dohodách o porozumění, které momentálně již existují. Je třeba je vylepšit, abychom tak eh, skutečně zajistili to, že různí aktéři budou zapojeni a budou sloužit odpovědným způsobem stejnému cíli. Tam, kde do, dojde ke zjištění nějakého porušení e, práv, nějakých přestupků, tady je důležité, aby e, bylo možno zablokovat například jisté internetové stránky. Samozřejmě e, musí to být v souladu s unijním právem a s judikaturou Evropského soudního dvora. ale já si myslím, že nic to takového unijní právo jako ne, neporušuje a takovéto rozsudky již existují. Já si tedy myslím, že by bylo vhodné zvolit tento přístup, který jsem právě naznačila. Já doufám, že komise mne v tomto podpoří, že takovýto přístup zvolí a vypracuje co možná nejefektivnější strategii. A právě to, že tady odkazuje na dohodu akta, to je vlastně odkaz na to, že je důležité, aby občané byli do tohoto procesu rovněž zapojeni, protože pouze takovýmto způsobem můžeme vypracovat strategii, která bude efektivní a která bude v zájmu občanů a která nepůjde proti zájmu našim, našich občanů. Předseda, děkuji mnohokrát. Tím ukončíme tento bod. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 23. března 17 hodin. Ještě jednou opakuje 23. března 17 hodin. A 13. a 14. dubna na naší příští schůzi budeme hovořit o pozměňovacích návrzích a 7. května budeme hlasovat. Děkuji a dostáváme se k bodu číslo 13. To je stanovisko výboru k Evropské strategii energetické bezpečnosti. Lhůta pro pozměňovací návrhy byla 26. února. Bylo předloženo 83 pozměňovacích návrhů a já nyní předávám slovo panu zpravodaji Helmutu Šolcovi. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejdříve chtěl poděkovat všem kolegům, kolegyním stínovým zpravodajům a dalším kolegům a kolegyním z výboru. Děkuji jim za velmi konstruktivní a velmi angažovanou spolupráci na našem stanovisku pro příslušný výbor, což je výbor ITRE, a pro jejich zprávu, což je my jsme se shodli na jedné věci, to bylo již, když jsme měli první rozpravu o této věci na minulé schůzi našeho výboru Shodli jsme se na tom, že to téma je skutečně velmi obšírné, velice komplexní, že v sobě zahrnuje mnoho aspektů eh, každodenních energetických problematik, jak u nás v Unii, tak ve třetích zemích, protože tady jsme na výboru Inter, takže tady máme i toto je jakýmsi aspektem třetí země, samozřejmě jsou také aspektem energetické bezpečnosti. To sdělení, ke kterému tedy budeme mít zprávu příslušného výboru o naše stanovisko, je staré již jeden rok. Tedy až budeme 7. května hlasovat, tak to bude rok poté, co bylo zveřejněno odpovídající sdělení komise. Tedy až rok po zveřejnění budeme mít odpovídající postoj parlamentu. A mezi tím máme celou řadu dalších postojů a také představení dimenze těch jasných pilířů té energetické unie. E, to představil pan místopředseda komise Ševčovič zde v parlamentu. A další informace ještě přijdou, to je tedy jedna věc na cestě k Paříži, to je příspěvek Evropské unie k e, Světové klimatické konferenci v prosinci 2015 a k těm aspektům energetické unie, které se s tím bojí. A to je další to jsou ty interkonektory. Tady vidíme, jaké jsou pokroky Evropské unie v rámci vytvoření Evropského energetické sítě jednotné propojené, jak to tedy vypadá s tímto. Takže my tady vlastně jsme na začátku toho, že se bude parlament touto tematikou ještě velice komplexně zabývat což tady není úplně výhodná situace. Proto já jsem tedy souhlasil návrhu s tím návrhem, že e, oddálíme hlasování právě až na duben, tak, abychom měli ještě jistý čas pro to, abychom se mohli zabývat těmi aspekty energetické unie, která nám parlamentu byla jaksi představena mezi tím. A myslím si, že to práce na těch 83 pozměňovacích návrzích možná povede k tomu, že ještě budeme pracovat s ústními pozměňovacími návrhy, tak abychom ten ČNS aspekt mohli ještě osvětlit v aktuálním kontextu. V našem stanovisku se zabýváme veškerými otázkami, které eh, souvisí s obchodní politikou, s hospodářské kooperace v oblasti vytvá, produkce energie, zásobování energií, úspor eh, ve využívání energie a také boj proti energetické chudobě. Naše, my jsme tedy již zjistili, že zpravodaj a stínoví zpravodaj se již dohodli na tom, kde by mohli smysluplně plně zpracovat pozměněné, předložené pozměňovací návrhy, které se týkají jistých aspektů v původním návrhu stanoviska, jak bychom to tedy nově uspořádali tak, abychom skutečně měli rozumné stanovisko, kde zapojíme v ty prezentované komentáře a návrhy všech kolegů z našeho výboru. A musím říct, že již nyní máme celou řadu kompromisů, které jsme vypracovali a které budeme nadále jaksi dolaďovávat se stínovými zpravodaji. Tam jde zejména otázku, jak bych to řekl, o otázku zapojení výroby energie, energetické bezpečnosti do mezinárodních dohod, obchodních dohod, takže my ještě jednou se tady jaksi silněji osvětlujeme tento aspekt a pozměňovací návrhy se týkají také diversifikace eh, zdrojů, zdrojů elektrické energie, jak tedy v EU, tak v rámci naší spolupráce se třetími zeměmi, abychom měli sníži, s cílem snižovat závislosti. Tam podle mne eh, jsou zajímavé nepozměňovací návrhy, které se právě týkají diversifikace energetického mixu a toho, že by bylo vhodné zvážit eh, E, posílení využívání alternativních e, energetických zdrojů. A tím se dostáváme k dalšímu dělení komise e, z roce 2015 a to je vlastně příspěvek energetické bezpečnosti k ochraně klimatu, k sociálním a ekologickým požadavkům, což je také důležitá věc a bude to k tomu muset zohlednit právě v naší uh, jak zahraniční politice, tak zahraniční obchodní politice. E, rád bych ještě řekl, že si myslím, že je správné, že jsme zvolili komplexní globální přístup k energetické bezpečnosti a k zásobování energiemi. Měli bychom i nadále tento postoj zastávat. A, my to máme tedy jinak, než je to v návrhu zprávy toho příslušného výboru, kde se velmi jednostranně soustředí pouze na evropskou situaci, my ne, my se tedy soustředíme na to, že Evropská unie by měla přispět k celosvětové stabilizaci energetické bezpečnosti, k tomu, aby bylo zajištěno zásobování energií pro všechny lidi na celém světě a já musím říct, že pro mě je důležité, aby zde byl přístup k um, dostupné a zaplatitelné elektrické energii a podle mne je to lidské právo. A jsem rád, že náš výbor toto si zvolil jako jedno z témat. Děkuji sekretariátu za podporu. Jsem velice napjatý a velice se těším na výměnu názorů s vámi a příští týden se pokusím zorganizovat další schůzku se stínovým zpravodajem, abychom mohli nadále pracovat na možných kompromisech, protože pak eh, bude velikonoční přestávka, takže nemáme až příliš eh, mnoho času pro to, abychom připravili dobrý finální výsledek. Děkuji a nyní dávám slovo stínem zpravodajům za EPP pan Sienfeld. Děkuji, paní předsedající. Děkuji vám, pane předsedo. Upřímně řečeno, chtěl bych poblahopřát panu zpravodaji, protože pro něj bylo jistě velice těžké Vzhledem k velkému počtu podaných pozměňovacích návrhů, bylo jich 83, muselo pro něj tedy být těžké dosáhnout nějakých stabilních kompromisů a dostat se do situace, ve které by obsah byl přijatelný. Ty obtíže spočívaly ve skutečnosti, že podle mého názoru původní text stanoviska by byl nepřijatelný, ale mnoho pozměňovacích návrhů, které byly podány, by bylo také velice problematické přijmout. Podle mého názoru mnoho pozměňovacích návrhů se vůbec netýká toho dokumentu, kterého se to má týkat. Zdá se, že někteří lidé hovoří o tématech, jako je energetická politika obecně nebo klimatická politika obecně v těch pozměňovacích návrzích a zaměňují to se strategií energetické bezpečnosti. Tady nejde o celý svět, tady nejde o globální strategii, dokonce ani pro Evropu jako takovou. Myslíme tady konkrétně Evropskou unii, to je něco jiného. Energetická politika nebo klimatická politika, to jsou horizontální témata, eh, která se týkají všech výzev, které stojí před celým světem globálně. Tak se to obvykle chápe. Ale eh, politiky a strategie eh, by měly být velice konkrétní dokumenty se specifickým rozsahem. Měly by to být celistvé dokumenty, které odkazují pouze na ty cíle, a ty linie, které jsou přímo relevantní pro bezpečnost naší energie v Evropském společenství. Takže pokud se, pod, pokud se tam snažíme dostat eh, obecné ideologie z oblasti energetiky nebo klimatické politiky, tak možná někde jinde by to bylo možné, ale v tak konkrétním dokumentu, jako je strategie energetické bezpečnosti, přidávat taková obecná prohlášení, to se mi nezdá příliš smysluplné. A většina z těch 80 pozměňovacích návrhů navrhuje přidání e, určitých bodů, které velice málo souvisejí se zaručením energetické bezpečnosti pro občany Evropské unie. Proto těch, vytvořit sedm kompromisů ze všech těchto pozměňovacích návrhů muselo být velice obtížné, ale zdá se, že, to, že se to povedlo, že to možné bylo. Teď je potřeba ty kompromisy ještě trochu doladit a jinak si myslím, že budu moci hlasovat pro toto stanovisko. Teď eh, konkrétněji eh, se zmíním o některých návrzích, protože některé kompromisy jsou přijatelné tak, jak jsou, ale jiné ještě potřebují trošku doladit. Například kompromis 1. Tady si myslím, že bychom měli zdůraznit, že eh, Evropská eh, energetická bezpečnost je na prvním místě a teprve poté se můžeme věnovat klimatické politice, protože to je konec konců eh, politika, která bude účinná pouze v případě, kdy na ní nazíráme globálně a nikoli lokálně. Za druhé, navrhuji, abychom se soustředili na evropskou dimenzi energetické bezpečnosti, jak už jsem říkal, a ne na globální výzvy. Globální výzvy nemají nic společného s energetickou bezpečností eh, konkrétních 28 států Evropské unie. Za třetí, v těchto pozměňovacích návrzích bych eh, změnil formulaci tam, kde se píše, že účinnost energetické spotřeby je jediným nástrojem k dosažení energetické soběstačnosti. On je to jenom jeden z nástrojů. K pozměňovacímu návrhu 2. Tady bychom měli zdůraznit, jak je energetika důležitá pro eh, konkurenceschopnost naší ekonomiky. Jestliže náš průmysl je neefektivní energeticky, můžeme na energetickou bezpečnost zapomenout. Kromě toho si myslím, že bychom měli smazat odkazy na konkrétní data a informace, anebo je uplatnit všude. Myslím si, že v takovémto dokumentu by měl panovat soulad, pokud jde o formulace a znění. Takže pokud na některých místech v, odměňovacích, v pozměňovacích návrzích eh, citujete tvrdá data a statistiky a jinde ne, tak pak ten dokument není jednotný. Dále kompromisní návrh 3. Myslím, že pokud chceme vypíchnout eh, přímé zahraniční investice, tak vzhledem k přenosové síti by to mělo být možné a ne, ne k jakékoliv eh, infrastruktuře, protože těžko si lze představit, že byste nepovolili přímé zahraniční investice do eh, evropského energetického sektoru. Nikdy nedojde k situaci, kdy pouze národní firmy by takto činily. To by byl krok zpět Kromě toho si myslím, že pomoc od Evropské komise by se měla vztahovat na implementaci energetické legislativy a ne pouze legislativy o e, energetické účinnosti. Tato účinnost je důležitá, souhlasím, ale je to jenom jeden z prvků systému, není to jediný prvek. Proto si myslím, že by to nemělo být zaměřeno takto úzce v tom našem textu. Pak bychom také měli smazat odkaz na e, směný kurz eura vůči dolaru. Já chápu, jak je to myšleno, ale Myslím si, že v tomto dokumentu to není vhodné. Kompromis 4 je v pořádku, kompromis 5 je taky v pořádku. Ke kompromisu 6. Tady si zase myslím, že bychom se měli soustředit spíše na evropskou dimenzi energetické bezpečnosti a ne na globální problémy. Měli bychom smazat odkaz na energetickou účinnost v celém světě. Hovoříme tady o evropské energetické bezpečnosti. Připomínám znovu. I kdyby se nám podařilo eh, naplnit cíle v Africe nebo v Ázii, nijak tím nezvýšíme naši energetickou bezpečnost tady v Evropě. Potom eh, kompromis číslo 7 na závěr. Jsem přesvědčen o tom, že to zaměření je tady příliš úzké, pokud jde o skladování energií a eh, nové technologie. Ano, měli bychom eh, podporovat financování nových technologií v energetice a také zelenou energii, ale pokud jde o skladování, pokud to v takovémto dokumentu až takto zúžíte, tak eh, pokud, pokud to zúžíme na takto konkrétní problém, to si myslím, že není správný eh, postup. Můžeme eh, hovořit o skladování energie a okamžitě klasifikovat zdroj té energie, protože energii skladujeme, ať už pochází z jakéhokoliv zdroje. Je nadbytečné to zužovat pouze na to, že je potřeba snižovat celní bariéry u technologií, které pocházejí z určitých eh, opatření. Myslím si, že bychom měli snižovat tarify pro jakákol, jakékoliv nové technologie, které by mohly zvýšit naši energetickou bezpečnost a energetickou účinnost. Jsem si jistý, že by to prospělo jak nám, tak třetím zemím. Děkuji vám. Děkuji. Děkujeme eh, panu Scheinfeldovi. Za, stí, za sociální demokracii jsem stínový zpravodaj já, takže teď promluvím jako stínový zpravodaj. Pane Scheinfelde, já si opravdu myslím, že otázka produkce energie ve třetích zemích souvisí s naším energetickým zabezpečením. Jestliže globální poptávka po surovinách a po energii stoupá, eh, tak samozřejmě eh, i my jsme v jiné eh, ekonomické situaci. A pak je tu potom otázka, jakou váhu kladou na energetickou účinnost a e, vytváření obnovitelných, nebo vytváření energie z obnovitelných zdrojů, e, jaký na to nárok kladou třetí státy. To má vliv na to, jak my budeme stabilizovat naši dodávku. Podle toho, jak ve třetích státech se zavádějí obnovitelné zdroje, tak z toho potom těží e, evropský průmysl. Skoro 50 světového trhu Eh, tvoří zboží, které pochází z Evropy. Eh, já bych se tedy chtěl, eh, já bych chtěl navrhnout, abychom se podívali do obchodních smluv, kde tato dimenze se také objevuje. A mně tady leží na srdci především tři věci, které se objevují v také v těch kompromisech. Za prvé je to potřeba formulovat a zajistit v obchodních smlouvách, aby nedocházelo k nekalému dumpingu u produkce energie, protože to potom potom se vytvářejí různé, mohly by se vytvářet různé závislé struktury a s tím souvisí také otázka snižování poptávky mohla by, a mohla by tím být spochybněna e, energetická účinnost. E, dále e, je zapotřebí se zamyslet nad obchodními smlouvami, ve kterých, ve kterých máme také tuto kapitolu o energii. Máme mnoho bilaterálních obchodních smluv, které se týkají e, jak nastavení, e, zaměření e, energetické politiky, tak také cílů energetické bezpečnosti a energetické účinnosti, ale také poptávky o produk- po produkci energie. To by bylo dobré v bilaterálních smlouvách sjednotit a zároveň také zastavit kvalitativní standardy pro produkci energie, abychom zajistili že energie bude silněji zohledněna v obchodu, e, tak, aby tím ale nebyla ohrožena udržitelnost. A byl bych rád, kdybychom e, o tomto pohledu ještě diskutovali, protože e, právě výbor pro mezinárodní obchod sleduje mezinárodní smlouvy a to je poměrně rozhodující bod. A potom za třetí, Je tu otázka energetických smluv s třetími státy, s třetími zeměmi. Tady ta situace je taková, že před několika lety jsme formulovali legislativu, ve které jsme e, zavedli silnější, nebo snažili jsme se o silnější koordinaci e, těchto smluv s třetími zeměmi, ale Rada ministrů se postavila proti tomu a e, na základě povinnosti informovat, máme povinnost informovat o krocích členských států, ale neexistuje žádná koordinace e, energetiky vůči třetím státům. E, Helmut Scholz hovořil o tom, že o této zprávě diskutujeme už velice dlouho a teď před několika týdny jsme byli konfrontováni se situací, kdy Evropská komise připravila nový balíček energetické unie. E, proto jsme toto téma znovu otevřeli a já si myslím, že je to správně a ta legislativa legislativa, která e, leží před námi, má e, e, obsaženou také revizní doložku a předpokládáme, že komise příští rok také předloží návrh na revizi. Podle mého názoru je potřeba zajistit, abychom v takovémto balíčku energetických smluv s třetími zeměmi eh, měli také eh, ex ante hodnocení, eh, abychom věděli, jaké účinky budou mít smlouvy s jednotlivými státy na zabezpečení energetické dodávky a na energetický vnitřní trh. Zároveň je ale podle mě nutné, aby komise při uzavírání smluv s třetími státy, eh, aby, aby, se, aby se na nich podílela, eh, tak aby strategie mohla být koordinovaná. Na závěr je ale také třeba potřeba konstatovat, že eh, otázka Eh, uzavírání energetických smluv a jejich vlivu na eh, energetické zabezpečení eh, by měla také být by, by měl být napřed Evropský parlament, který by o tom to měl být informován. Takže tyto tři aspekty bych rád ve zprávě viděl, ale vidím, že vývoj kompromisních návrhů už v tom tomto směru jde. Děkuji. Eh, za ECR je stínovým zpravodajem pan Zahradil, ale zastupuje ho EMA. Děkuji vám, pane předsedo. Zcela správně, bohužel náš stínový zpravodaj Jan Zahradil tu dnes není, takže mě požádal, abych promluvila jeho jménem. Pan Zahradil vítá návrh zpravodaje a první návrhy kompromisu, které jsou dobrým základem další diskuze. Vítá také to, že mnoho prvků z pozměňovacích návrhů ECR bylo začleněno, ale je potřeba ještě finální kompromisy dopracovat tak, aby byly přijatelné pro všechny politické skupiny. Pokud jde o kompromisní pozměňovací návrhy, ECR má tyto připomínky. Mnoho návrhů se týká eh, interních věcí Evropské unie, eh, které jsou eh, výhradou výboru ITRE. A je důležité, aby ta se držela svého mandátu a dala signál hlavnímu příslušnému výboru ohledně toho, co považuje za důležité ve vztahu energetické bezpečnosti a obchodu. Hovoří se tu o mechanismu přeshraničního přizpůsobení pro uhlíkové emise, čímž otevíráme znovu debatu z minulého mandátního období, kde komise za podpory větší většiny frakcí e, vyslovila obavy ohledně žádoucnosti a praktičnosti takovéhoto mechanismu, e, který by patrně vedl k vážným e, komplikacím s globálními obchodními partnery. Kromě toho je důležité, aby debat, abychom znovu neotvírali debatu o nástrojích obrany. Parlament přijal dokument komise pro reformu a neměli bychom to na tomto místě znovu otvírat. ECR má obavy z eh, kolektivních kupních smluv na eh, evropské úrovni. Na člen, mělo by být na členských státech, jak kooperují při eh, nakupování energetických produktů. Klíčovým signálem by mělo být, že Evropská unie by měla prostřednictvím obchodní politiky diverzifikovat eh, dodávku energie eh, společně s klíčovými partnery na celém světě. Místa eh, přístupu a tranzitu jsou klíčovým problémem, který je třeba řešit. Chci ještě, tedy ještě jednou poděkovat panu zpravodaji a vítám jeho zprávu na tomto stanovisku, které přichází v pravý čas. Děkuji, liberálové tady nejsou, tom případě za zelené skakeler. Děkuji. Jménem našeho stínového zpravodaje Klause Buchnera bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za dobrou spolupráci a dokonalou dosavadní organizaci a e, kolegovi z EPP bych chtěla říci, že boj proti klimatické změně a tím pádem zachovávání této planety pro e, příští generace, to není nic dogmatického, to je naopak velice rozumné a měli bychom se všichni snažit nějakým způsobem přispět k vyřešení tohoto velice globálního problému. A když řekneme nechme to na globální úrovni, tak se nikdy nikam nedostaneme. Já si opravdu myslím, že e, otázky e, klimatických změn, udržitelnosti a životního prostředí by měly být součástí jakékoliv strategie energetické bezpečnosti, protože i to je vlastně svým způsobem bezpečnost. Je to zabezpečení do budoucnosti. A myslím si, že je nám zcela jasné, jaký dopad by to mohlo mít na energetickou bezpečnost souhlas, nebo náš stínový zpravodaj souhlasí se zpravodajem, že je potřeba nestrácet ze zřetele e, obnovitelné zdroje energie a zisky v oblasti účinnosti a také snižování e, domácí energetické spotřeby. Myslím si, že některé formulace, které jsme navrhli v našich pozměňovacích návrzích, by se daly začlenit e, do kompromisů Například eh, kompromisní návrh 7 eh, hovoří o navýšení financí pro technologie skladování energií. Tady si myslím, že bychom mohli eh, začlenit pozměňovací návrh od nás, který popisuje skladování a přepravu energie prostřednictvím jejího proměnění v plyn. Chtěla bych také zdůraznit, že diverzifikace dodávky energie musí být konzistentní s interními politikami EU, tak abychom neotevírali dveře zdrojům, jako jsou dechtové písky nebo břidličné plyny, kterou odmítá většina členských států. Takže tímto způsobem bychom měli pokračovat a ještě jednou děkuji panu zpravodaji a náš stínový zpravodaj se omlouvá, že tu dnes není. Děkuji. Teď ještě Viktor. Děkuji, Bende. Nejprve eh, bych chtěl výslovně poděkovat panu Šoucovi za jeho pohotovost a eh, ochotu spolupracovat a e, chtěl bych e, vyjádřit svůj vděk za to, že kompromisní návrhy budou odrážet nejen tu různorodost, ale také tu roli, kterou musí hrát výbor INTA. Právě tady e, je mezinárodní obchod realizován prostřednictvím mezinárodních smluv a naše toho se týkají i naše politiky v oblasti energetiky a energetické bezpečnosti. E, právě proto je e, zásadní, aby nový přístup obchodních smluv s energetickou složkou e, byl zajištěn. Dále je nutné si uvědomit, že hovoříme o energetické bezpečnosti se dvěma dimenzemi. Jednou z nich je zabezpečení dodávky, což je dnes také poměrně problematické vzhledem ke krizi na Ukrajině Ukrajině a vzhledem ke kritickým vztahům mezi Ruskem a Ukrajinou. A za druhé jde o dopad eh, té, té bezpečnosti na všechny členské státy, protože dnes, dříve než kdy jindy, se energetika rovná bezpečnosti, a to i té tvrdé bezpečnosti, když se podíváme na vývoje ve světě. Za třetí, je potřeba si uvědomit, že energetika v globálním kontextu je součástí eh, globálního dění. Mám tady na mysli eh, tu krizi, o které už jsem hovořil, Rusko-Ukrajina, ale právě tak eh, to, to máme energetickou dohodu Ruska a Čína za 400 miliard. Pokud jde jenom o čísla, je to v pořádku. Ale já jsem nedávno četl, že Čína se možná stane vlastníkem zhruba 50% eh, ropných a plynových polí v Rusku. Pokud je to tak, tak eh, Evropa bude, bude možná mít problémy s dodávkou plynu eh, z Ruska. Potom je také důležité měřit dopad břidličných plynů na globální energetický trh. Jedním ze sil, z hlavních důvodů, proč tak dramaticky klesá cena ropy, je právě dopad břidličných plynů na globální trh. Dále je důležité zdůraznit další bod, a sice, že je zapotřebí úzce a systematicky koordinovat eh, politiky mezinárodních, mezinárodního obchodu s politikou zahraničních věcí a zahraniční bezpečnosti. To je v souladu se závazky eh, našich politických skupin, ale zároveň se závazky našich komisařů při slyšení Měli bychom eh, tedy eh, dodržovat naše závazky. Dále je důležité zajistit, aby aby naše eh, naše, aby naše slova o zabezpečení energetické dodávky prostřednictvím e, alternativních zdrojů e, se byla uvedena v praxi aby tyto alternativní trasy a alternativní zdroje byly patřičně implementovány tak, abychom snížili závislost na jediném dodavateli. To je samotné jádro problému, e, před kterým dnes stojíme. A zároveň je důležité si uvědomit, že v mezinárodních obchodních dohodách bychom měli přidávat kapitolu o energetice, právě tak, jak chceme začlenit kapitolu o energetice do typu. To je velice důležité proto, aby v budoucnu jsme měli stabilní a předvídatelnou situaci v oblasti energetiky. Nakonec bych chtěl eh, připomenout vyjednávání mezi Evropou a třetími zeměmi. Je, velice, je velice hezké zmiňovat úlohu členských států a právě tak se zmiňovat o možnosti doblo, dobrovolného klubu poražených, který by vyjednával s Gazpromem. To jsou velice hezká slova, ale dokážete si někdo představit, eh, pokud by členské státy, které mají závažné problémy, a které vyjednávají se silnými partnery ze třetími stranami, že by mohli získat něco, co by bylo prospěšné jak pro e, jejich země, tak pro EU obecně. E, proto já velice vítám závazek e, místopředsedy Maroše Ševčoviče na podporu vyjednávání jménem Evropské unie jakožto bloku. To je jediný způsob, jak můžeme mít globální dopad na energetickou politiku a jak můžeme mít prospěch všichni z vyjednávání s třetími stranami. Chtěl bych ještě jednou poděkovat panu Šoucovi a chtěl bych říci, že i já jsem velice přesvědčen o tom, že pouze jen málo návrhů bude potřeba začlenit do těch kompromisů a myslím si, že e, přínos výboru INTA e, pro e, novou energetickou situaci bude podle očekávání. Děkuji a nyní dávám slovo komisi panu Demurovi. Děkuji vám děkuji i panu zpravodaji za skvěle odvedenou práci a za kvalitní debatu zde v tomto výboru, eh, která se zaměřuje na rozměr mezinárodního obchodu. Eh, my bychom zde rádi zdůraznili důležitost eh, toho mezinárodního rozměru v té nedávno přijaté energetické unii. Tam jsme viděli, že první z těch pěti rozměrů je právě energetická bezpečnost a zajištění dodávek. V tomto ohledu je jasné, že Mezinárodní obchod zde hraje velice důležitou roli, co se týká tedy zajištění naší energetické bezpečnosti. Ale k podrobnostem ehm, té energetické unie. Jistě jste zaznamenali, že celá řada geografických oblastí se zde zdůrazňuje jako důležité, a zdůrazňuje se také otázka posílení našeho energetického partnerství s klíčovými partnery, jako jsou například Spojené státy, Kanada nebo Austrálie. Samozřejmě tady pak bude hrát velice důležitý rozměr obchod, a to zejména při vyvíjení komplexní energetické strategie. Stávající diskuse v oblasti té typu eh, z tohoto hlediska a otázky restrikcí pro export do EU jsou velice důležité. Druhá důležitá věc je eh, vyvíjení energetických partnerství s klíčovými transitními zeměmi, jako je Turecko, nebo Alžírsko, nebo Azerbajdžán, nebo Turkmenistán, ale také s dalšími africkými státy. A opět i zde hraje obchodní rozměr velice důležitou až klíčovou roli. No a nakonec bych zmínil ještě dvě geografické oblasti. Chceme plně rozvinout potenciál středomořských zemí, co se týká jejich stavu co by uzlů pro e, skapalněný plyn, elektrickou energii a obnovitelné zdroje. nakonec chceme eh, Evropskou unii propojit s Kaspickou oblastí, kde, jak víme, eh, jsou velká ložiska ropy a zemního plynu. Vzhledem k tomu, že tyto geografické oblasti jsou velmi důležité, je jasné, že i obchodní vztahy s nimi budou naprosto zásadní pro propojení Evropské unie právě s těmito regiony. A to jak co se týká obsahu, tedy té energetické kapitoly v obchodních dohodách, ale tak co se týká podoby té dohody jako takové. A co se týká těch jednotlivých ustanovení, která bychom mohli vkládat do jednotlivých mezivládních dohod, například um, klauzule o jaksi destinacích, což by znamenalo, že by se zabránilo e, toho, tomu, že by plyn, který e, teče do EU, se nedostával jinam, což by mohlo být problematické. Komise v Energetické unii navrhuje zabývat se mezivládními dohodami v rámci rozhodnutí, které bylo přijato již před několika lety. E, svou intervenci bych zakončil tím, že řeknu, že komise samozřejmě je nadále k dispozici parlamentu a ještě jednou chci poděkovat tomuto výboru a celému Evropskému parlamentu za velice výrazný politický input v oblasti energetické bezpečnosti. Samozřejmě nám toto všechno pomáhá učinit z energetické bezpečnosti jádrové téma energetické unie a jsme i nadále připraveni pomáhat synchronizovat tuto otázku s implementací energetické unie, zejména co se týká jejího mezinárodního rozměru. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, Helmute. Chceš k tomu ještě něco dodat? Ano, děkuji. Nebudu zde příliš rozvleklý. Chci eh, poděkovat za poznámky stínových zpravodajů a ostatních kolegů a děkuji také komisi. A děkuji zejména za to, že chce i nadále podporovat a rozvádět naši práci zde v tomto výboru. Jen několik aspektů. Myslím si, že během té debaty by mělo zaznít, že eh, energetická bezpečnost není pouze interní problém EU28, ale má i globální rozměr. To, co říkala Ska, je velice důležité. Dnes, už dnes, musíme přemýšlet o tom, co se bude dít zítra, jakým způsobem budeme mít spravedlivý a zajištěný přístup k energiím a e, jakým způsobem budeme zamezovat energetické chudobě, a to i na světové poli. To znamená, jakým způsobem bude 28 spolupracovat s třetími zeměmi, s třetími státy, abychom si vytvořili kooperativní vztahy v oblasti společného celkového e, dodávání energií. A to je velice důležitý aspekt, na který nesmíme při dnešních diskusích zapomínat. Nesmíme se soustředit pouze na otázku hospodářství. Je to daleko komplexnější výzva. Jeden příklad za všechny. Litium. Eh, mnoho odborníků v oblasti energetiky říká, že po věku ropy přijde věk litia. Litium společně s uhlíkem, tedy e, litium karbonáty, jsou naprosto zásadními složkami nabíjitelných nabíjecích baterií. A pokud toto téma chceme rozvíjet dále do budoucna, musíme se na to soustředit. Kde leží polovina těch 13 milionů tun světových zásob litia? V Bolívii. Ale otázka je, jak se s touto problematikou zkrátka srovnáme, jakým způsobem chceme již dnes zacházet se zdroji energie, energie do budoucna, jakým způsobem zajistíme tu kooperativní dodávku energie. A ono to hodně souvisí eh, ostatně i s otázkami energetické účinnosti, o tom, o tom hovořilo několik kolegů, jak se k tomu teď postavíme. A myslím si, že důležitá otázka pro energetickou bezpečnost a zajištění energetických dodáv, dodávek bude spočívat v tom, že musíme zajistit náležité úspory v oblasti energií. To znamená, musíme využít naši výzkumnou kapacitu, EU a v rámci vědecké spolupráce se třetími státy musíme v obchodních stazích zohlednit i otázku výzkumu. Takže je to skutečně velice komplexní problém, který nemá jasné hranice. Takže my se snažíme těmi pozměňovacími návrhy najít eh, jakési eh, rozumné nebo co nejrozumnější stanovisko k tomuto problému, jakožto k problému komplexnímu. Jakým způsobem se postavíme k energetickému zabezpečení v rámci tedy jednak té energetické unie, ale i v širším kontextu. Za druhé, druhé, o tom mluvil už kolega Moštinárů, pokud bychom byli bývali včas přemýšleli o tom, jakým způsobem by mohlo například dojít k modernizaci energetických dodávek v Ruské federaci, možná bychom byli vyřešili pár problémů i v bilaterálních vztazích mezi Ruskem a EU nechci zabíhat do detailů, chci hovořit pouze o tom celkovém rozměru, i o jakém musíme přemýšlet, pokud hovoříme o bilaterální spolupráci do budoucna. A musíme si jasně uvědomit, že i ostatní země, se kterými uzavíráme různé obchodní dohody, a ve kterých jsou tedy energetické kapitoly, a e, často jsou tam velmi jasně definované otázky jak energetické udržitelnosti, tak energetických dodávek, tak, e, abych tak řekl, i v tomto rozměru Musíme přemýšlet o tom, jak budeme obhajovat jejich zájmy, protože i tyto třetí státy chtějí přemýšlet o tom, jak zajistí um, energetické dodávky, energetickou bezpečnost a uh, omezí energetickou chudobu. To se týká afrických zemí, to se týká azijských zemí, jihoamerických zemí um, a v, zkrátka všech ostatních. Takže i do této míry musíme podle mě velmi jasně si říci, jakým způsobem v těch eh, jednotlivých smlouvách zohledníme ten náš společný zájem. Ehm, samozřejmě můžeme jezdit na eh, různé energetické konference, tam se říká co z dobrého a na to můžeme pamatovat, ale myslím si, že toto téma musíme zkrátka v Evropské unii více upřednostňovat. A nakonec ehm, Zaznělo zde eh, mnoho návrhů a poznámek a kritických poznámek těm stávajících kompromisů. Na ty se zaměříme a těším se na další spolupráci. Děkuji. Hlasovat budeme 14. dubna. A teď se dostáváme k bodu 14 na pořadu jednání. To znamená legislativa, která řídí dovoz konfliktních minerálů Tedy hovoříme o rozumném zacházení s našimi surovinami a o tom, že jejich těžba má probíhat nějakým náležitým způsobem. Spravodaj e, je pan Winkler. K této zprávě je 567 pozměňovacích návrhů zatím. Je to něco, o čem chceme již příští měsíc hlasovat a tím pádem se musíme nějakým způsobem dohodnout, co s tím protože máme zde výbory, které podávají stanoviska, které již odhlasovali. Výbor DV má stanovisko s 50 pozměňovacími návrhy, což je poměrně jednotná záležitost. Výbor AFET se rozhodl nepřipravit stanovisko, protože ve finále bylo 12 hlasů pro a 12 hlasů proti a 30, pardon, 42 lidí se zdrželo, což znamená, že jejich stanovisko nebylo přijato. Takže alespoň o pár pozměňovacích návrhů je teď méně. Nicméně, pane Winklere, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové. Ano, eh, ono Pravda je, že té práce bude asi stejně, protože kdybychom měli stanovisko AFETu, tak by těch návrhů bylo třeba o 50 víc. Vy jste velmi správně popsal situaci. Já začnu tím, že poděkuji všem kolegům, stínovým zpravodajům a všem ostatním za politické frakce, kteří spolupracovali na této složce. Je to složka velice komplexní a veřejně bych chtěl také poděkovat komisi za velmi dobrou spolupráci, proběhla několik schůzí, proběhlo několik debat a všechno to bylo úspěšné. No a samozřejmě děkuji svým způsobem i předem a zpětně za práci našeho sekretariátu, protože práce nám ještě zbývá dost. Myslím si, že je poměrně jasné, že už máme spoždění. Vybrali jsme si měsíc navíc, na tom se shodly politické frakce a potřebovali jsme jej abychom vůbec zvládli zpracovat to velké množství pozměňovacích návrhů, přičemž stále pamatujeme na to, co je naším cílem na regulace, která bude plnit svůj účel. V podstatě já se omezím asi jenom na to, že znovu zopakuji fakt, že ta regulace, o které zde hovoříme, je jedním z prvků toho širšího přístupu, takzvaného integrovaného přístupu EU, což je přístup, který se stává ze tří pilířů. Jedním z nich eh, je regulace, která zavádí nový regulovaný dodavatelský eh, řetězec pro určité minerály a přírodní suroviny, které jsou předmětem tohoto nařízení. Eh, ten druhý pilíř toho integrovaného přístupu je v podstatě předurčen tím společným komuniké eh, komise rady a vysoké představitelky. Tam jde o dodatečná opatření, která mají pomáhat společnostem v EU eh, při aktualizaci jejich dodavatelského certifikátu. A třetí pilíř jsou dodatečná opatření, která mají být nasazena prostřednictvím politické, diplomatické a další spolupráce přímo v terénu, v konfliktních zónách a v rizikových oblastech. Z mého hlediska eh, tento systém musí plnit, aby byl použitelný, efektivní, aby produkoval výsledky, které od něj chceme, musí plnit několik požadavků. Za prvé, Musí zde být zohledněny dosavadní zkušenosti a musí sem být zahrnuty všechny fungující mechanismy a příslušné iniciativy. To je velice důležité, abychom skutečně dosáhli řádné spolupráce a abychom začlenili do toho procesu všechny zúčastněné strany, které do něj mohou nějakým způsobem přispět. Eh, tedy přispět k tomu, že se změní situace v terénu, protože ve finále to je to, co chceme. Chceme změnit tu situaci tam, i když hovoříme například o Demokratické republice Kongo nebo o jiných konfliktních zónách nebo rizikových regionech, je to vlastně stejné. Dále se musí jednat o systém proporcionální, abychom se vyhnuli tomu, že jednostranně na někoho uvalíme požadavky. Musíme respektovat princip opatrné, Eh, legislativy a to zejména pakliže eh, chceme dosáhnout na ten vysoký počet malých a středních podniků, které si vždy zaslouží naši zvláštní pozornost. Mimo jiné, protože jsou páteří našeho hospodářství. Tato regulace musí také obsahovat dostatečně silné revizní ustanovení, kde se bude hodnotit dopad eh, této legislativy přímo v terénu, jak v konfliktních světech, tak co se týká přístupu stran ze, eh, firm ze strany EU. Bude potřeba umožnit zohlednění příslušné evoluce eh, na poli OECD a ta revize musí být prováděna po určité době fungování této legislativy, protože musíme moci vyho- být schopni vyhodnotit dopady té legislativy. Dále musíme pamatovat na to, že eh, tato legislativa se musí vyhýbat eh, riziku diverzifikace. Musíme se vyhnout tomu, že bychom vůbec ukončili spolupráci s konfliktními regiony a vůbec se musíme vyhýbat všem ostatním negativním efektům je potřeba, abychom měli dostatečně robustně fungující implementační rámec, implementační rámec tečka tedy. V tomto kontextu bych rád zdůraznil, že je důležité zachovat rovnovážný přístup, zejména při hodnocení dopadů Dodd-Frankova Actu zejména proto, že eh, dochází k velkému rozchodu mezi závěry jednotlivých studií, což se tady odvíjí od toho, jaké, eh, jaké informační zdroje ty studie používají. Takže eh, máme různé zdroje informací a tím pádem různé názory. A pak bych rád zmínil ještě jeden prvek, vážení kolegové, a to, že včera výbor INTA, DEVE a AFET tedy jejich předsedové, obdrželi dopis podepsaný e, paní Mogherini vysokou představitelkou a místo předsedkyní komise. E, dále byl ten dopis podepsán paní Malmströmovou, komisařkou pro obchod a komis komisařem pro mezinárodní spolupráci a rozvoj. E, v tom dopise se objevují velice důležité informace týkající se těch eh, doprovodných opatření, která Evropská komise předpokládá pro tuto legislativu. V podstatě je tam uvedeno, že eh, legislativa o minerálech eh, z oblastí postižených konflikty může existovat pakliže se bude jednat o součást širšího přístupu, který bude přispívat k dobré zprávě věcí veřejných v daných oblastech. Tím pádem Evropská komise je připravena alokovat až 20 milionů euro z evropského rozpočtu na období 2016 až 20 na podporu odpovědné těžby minerálů v konfliktních a vysoce rizikových oblastech. Ve finále to znamená zhruba pětinásobné navýšení pomoci ze strany EU pro tuto konkrétní oblast. Dále je v tom dopise uvedeno, že tyto finanční prostředky budou poskytnuty za účelem podpory příslušných vlád a regionálních organizací, aby došlo k transponování směrnic OECD do regionální nebo národní rám, do regionálních nebo národních rámců za účelem formalizace velkoš a maloškálového e, těžení minerálů v rámci tedy e, Národního rámce řádného dohledu a ta asistence je také určena pro aktéry z občanské společnosti a nestátní organizace, které mají e, na starosti podporu a školení v, e, v těchto oblastech v daných regionech, což je rovněž velice důležitý aspekt. Podle signatářů toho dopisu je důležité zajistit řádné zacházení s minerály i v transitních zemích a při případném jejich zpracování v jaksi v mezikrocích, v dodavatelském řetězci a tím pádem je potřeba zajistit, že případně i tyto země budou plnit náležité pokyny a e, to tady musí být země po celém světě. Ten dopis, pokud víme, k dispozici všem, to je z mé strany vše, pane předsedo, a těším se na příspěvky ostatních kolegů. Děkuji. Děkuji, pane Winklere. A teď má slovo Maria. Euh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Winklerovi. Vaše práce skutečně není vůbec jednoduchá a vy jste se z toho chopil s takovou vervou a já jako stínová zpravodajka mohu říci, že se všichni snažíme eh, o to, aby naše spolupráce byla konstruktivní. Myslím si, že bychom měli opustit eh, tu logiku, která je příliš zjednodušující. Bylo řečeno, že byl zvolen dobrovolný postup, že takovýto postup může být efektivní. Ovšem další zase říkají další názory, že to je příliš idealistický postoj, který nepovede ke skutečným výsledkům. Ráda bych poukázala na argumenty, které dokazují pravý opak. A chci právě se zaměřit na ty body, za které to má být. Povinné nebo dobrovolné, to je jádrem diskuse mezi zpravodajem a stínovými zpravodaji. Jsem potěšená dopisem paní Mogherini a dalších komisařů, neboť v tomto dopise se jasně projevuje, že problém eh, dodávek eh, surovin z krizových oblastí, že k němu můžeme přistupovat pod různými perspektivami. My jsme řekli, že je třeba vždy zohlednit lokální zprávu a rovněž je třeba zvážit, kolik zdrojů je třeba investovat do lokální zprávy, že je nutné podporovat lokální zprávu. A tady je zejména důležitý postup komise. V dopisu, který jste zmiňoval, se jasně říká, že v rámci evropského nařízení je důležité zohlednit, jaké to první dopady na celosvětový trh, nejenom na trh Evropské unie. A já se i hned vrátím v této souvislosti k otázce, co to má mít tedy povinné či nepovinné. Ale ještě bych řekla, že byly předloženy, eh, že bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů, ve výboru DB již přijali stanovisko a probíhaly tam diskuze, dlouhé diskuze o možných kompromisech a to je, myslím, práce, o kterou my bychom se mohli opřít. Nesmíme zapomínat na to, že nám musí jít o to, abychom změnili naše dovozy z konfliktních oblastí. Je důležité, že toto projednáváme u nás na výboru INTA a že vždy zde hovoříme o obchodních stazích, které EU má s ostatními třetími zeměmi. Ale právě v otázce podporování konfliktů v rizikových oblastech této věci, myslím, vždy musíme pomýšlet na to, jak důležitá ta záležitost je. A co se týče tedy tohoto idealistického přístupu nepovinnosti. Myslím si, že ta náležitá péče, která je obsažena v pokynách OECD, se opírá o zásadu, která říká, že podniky, které kontrolují trhy, mohou vytvořit pákový efekt. To jsou ti velcí e, nákupci zdrojů. A tito, tyto velké podniky mohou tedy pomocí svého vlastního komání vlastně eh, vyvíjet eh, dominantní vliv na celý dodavatelský řetězec. Což ovšem by mohlo vést také ke kontraproduktivním výsledkům, pokud by bychom například eh, tedy neměli ty velké podniky, které budou vytvářet pákový efekt, ale pokud bychom postupovali tak, jak to plánuje Evropská komise, Mohlo by totiž dojít k tomu, že pokud bychom oslovili pouze menší obchodníky, tak to nebude mít ten komplexní dopad, který si přejeme. Je tedy třeba, abychom do toho zapojili ty velké podniky, ty velké nákupce surovin. Ten postup, který se plánuje v rámci organizace OECD, je postup, který má mít dopad na celý dodavatelský řetězec a má mít právě eh, jaksi za důsledek ten pákový efekt. Ano, je možné, že na Evropské, úrovni Evropské unie to povede k nekalé hospodářské soutěži, že by to mohlo přispět k tomu, že tedy budeme nakupovat mimo Evropu. Myslím si, že zde v parlamentu není žádný jediný poslanec, který by chtěl něco takového podpořit. My si nepřejeme, abychom externalizovali naše nákupní kapacity. My si přejeme zachovat náš dodavatelský řetězec, ale zachovat ho tak, aby podniky, které jsou do něj zapojeni, se chovaly odpovědně. A ještě jedna věc. Jistě víte, že toto je také reakce na dopis paní Mogherini. V Evropě pokrýváme asi 5 trhu a návrh komise se týká pouze 19 aktérů, těch 340 aktérů, kteří působí celosvětově. U těchto 19 subjektů máme již některé, které se tedy dobrovolně zavázaly k takovým systémům náležité péče. Návrh komise je tedy návrhem, který de facto téměř nic nezmění. A paní Mogherini nám na to ovšem nezareagovala. Ona tvrdí, že bychom měli akceptovat, pouze tedy říká, že budeme akceptovat to, co již je, aniž bychom cokoliv měnili. Pokud bychom ovšem zvolili ten povinný přístup, tak by se nám doká- podařilo zapojit i těch ostatních 340 celosvětových aktérů právě pomocí toho pákového efektu, který vznikne a bude mít vliv na celý trh. A to si myslím by bylo mnohem lepší. A dále malé a střední podniky. Ano, na ty myslíme vždy v první řadě a dobrovolný přístup je přístup, který oslabí právě malé a střední podniky a povede k tomu, že ten celý postup bude velmi těžkopádný, neboť odpovědnost bude potom právě na bedrech malých a středních podniků. Ten dobrovolný přístup Tady již mnoho podniků eh, se zavázalo k tomu takovému postupu, ale pokud by to bylo povinné, tak by to museli dodržovat prostě všichni. Modely, které vytváří průmysl, by pak eh, byly i ve prospěch malých a středních podniků. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že malé a střední podniky by nesly stejnou zátěž, eh, respektive proporcionálně větší zátěž, pokud by tam byl ten systém náležité péče. Ovšem, dobrovolný systém by v sobě neobřášel žádné opatření pro to, jak by se měl dále rozvíjet. A pro malé a střední podniky by bylo velmi nákladné se takového systému účastnit. Mnozí říkají, že Eh, dobrovolný přístup je idealistický, já si to nemyslím. Je to systém, který je zejména pro malé a střední podniky mnohem efektivnější. Myslím si, že to jsou vše věci, kde se setkáváme stále s, se stejnými aktéry, my jsme se setkali se všemi různými zpočátku dodavatelského řetězce a také s těmi konce dodavatelského řetězce, s průmyslem, s nezávislými organizacemi, také se zástupci Business of Europe, se všemi aktéry jsme se setkali. A ty aktéry, které oni nám říkali, byly, myslím, velice dobré. A měli bych nám umožnit kompromisy, tak abychom měli konečně efektivní řešení. Neboť efektivita, to je ta hlavní věc, o, které, o kterou aktérům šlo. Děkuji a nyní má slovo Emma. Děkuji, pane předsedo. Na úvod bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za jeho práci na této zprávě a také za schůzi stínových u minulý týden ve Štrasburku. Byla to opravdu zajímavá debata, přestože e, názory jednotlivých frakcí se lišily na to, jak bychom si představovali řešení problémů e, spojených s těžbou určitých minerálů a financováním konfliktů v těchto regionech. Samozřejmě všichni chceme e, zlikvidovat tento problém, a k tomu je možno použít několik různých způsobů. Celkově za to podporujeme návrh komise, jak už jsem říkala. Za ECR jsme podali méně pozměňovacích návrhů než ostatní frakce a týkají se hlavně objasnění a posílení některých prvků toho návrhu. Zároveň chceme zajistit, aby ten, aby ten text, e, který píšeme, odpovídal realitě. Myslím si, že e, autodeklarace je lepší termín než autocertifikace. Těžko člověk udělí certifikát sám sobě. A když e, tady hovoříme o due diligence, tak si myslím, že tato formulace by byla lepší. E, z důvodu právní konzistentnosti jsme také změnili některé odstavce a použili slovo region místo území area. To jenom proto, aby ten text byl konzistentní, když si ho projdete celý. Jedním z nejdůležitějších aspektů, který si musíme uvědomit, je je, že průmysl už do jisté míry eh, eh, provádí eh, preventivní procesy a uvědomuje si, že spotřebitelé žádají čím dál více, aby jejich produkty byly garantovány jako bezkonfliktní. A už existuje mnoho plánů v průběhu dodavatelského řetězce a je důležité, že na těchto plánech se tvrdě pracuje a že mají úspěch. Musíme se tedy vyhnout duplikaci úsilí a e, dokud tyto standardy budou vysoké, tak by e, komise jim měla přisknout stejný status a uznávat je. Minulý týden na schůzi stínových zpravodajů e, jsem si všimla jedné věci a sice ten, toho důrazu, který všechny skupiny kladou na malé a střední podniky a zejména na mikropodniku. E, tady e, je poměrně, zřejmé, že velká korporace může snadno spolknout due diligence, ale u malých a středních podniků je to poměrně zásadní věc. Takže pokud by ten přístup byl povinný, tak je otázka, jaký efekt by to mělo na malé a střední podniky. Právě proto se musíme zamyslet nad tím, jak zminimalizovat E, případný efekt na malé a střední podniky. Takže v pozměňovacím návrhu vyzýváme komisi, aby vypracovala příručku, e, která by vysvětlila, jak nejlépe aplikovat kritéria v těch oblastech, které by spadaly do působnosti nařízení. Myslíme si, že by to byl velice užitečný zdroj informací pro všechny firmy jakékoliv velikosti vzhledem k seznamu konfliktních oblastí, e, který nebude komisí vydán. Takže by bylo dobré mít nějaké pokyny, abychom abychom zajistili, že toto schéma bude co nejefektivnější. Pozměnili jsme také eh, úvodní ustanovení 12, které monitoruje efekty nařízení a e, navrhuje, aby náklady na audity ze třetích stran e, byly také hlášeny komisi. Podle mě je velice důležité, abychom přesně věděli, jaké ty náklady jsou a jaký, jakou zátěž to bude vytvářet pro naše podniky, které jsou nutné pro e, obnovu ekonomiky a je zapotřebí, abychom si uvědomovali přesný dopad jakékoliv legislativy v této oblasti. To souvisí s mnohem širší eh, potřebou eh, reformy a auditních procedur, kterou navrhuje eh, komise, ale tady musíme pozměnit ten text tak, aby auditování bylo pravidelnější a častější každé tři roky. Je zapotřebí hodnotit dopad jakékoliv legislativy nebo jakéhokoliv mechanismu nebo nástroje přímo v terénu, v těch oblastech. Mění se nějak ten problém, řeší se problém nějak tou legislativou a tak dále. E, to je naprosto zásadní a určitě se všichni shodneme na tom, že ať už zaujmeme jakýkoliv přístup, je zapotřebí to nařízení e, průběžně hodnotit tak, abychom, e, aby tam vznikal prostor pro případné změny situace a souhlasím s tím, abychom brali na zřetel všechny zainteresované strany. Těžko si umím představit nějaké nařízení, které by mělo tak negativní dopad jako Dodd-Frank Act. Myslím si, že těžařské firmy by měly podávat zprávy tak, abychom přesně věděli, jaký dopad to na ně má. Proto se musíme soustředit na tuto oblast a já se těším na, práci s, na spolupráci s kolegy v nacházejících dnech a týdnech. Moče, vy nemáte stínového zpravodaje? A jsi to ty, takže prosím. Děkuji, Bernde. Děkuji také kolego Winklerovi za velice intenzivní spolupráci, která trvá ještě celé týdny na tomto velmi důležitém tématu, i když samozřejmě máme různé akcenty, různý pohled na věc a některé věci tady i zazněly v rozpravě. Já bych možná úvodem řekl, že jsme uspořádali také slyšení o tomto tématu a nevidím žádnou nutnost a taky žádný důvod pro to, abychom my jako EU v rámci nějakého jasného, transparentního používání pokynů ECD pro náležitou péči, abychom my jako EU se těmto pokynům nepřipojili, abychom se snažili tomu vyhnout. Ehm, členské státy EU již podporují mnohé. Například je tady otázka eh, propojitelnosti, spojitelnosti. O té se tady hovořilo a také otázka nutnosti a možnosti že toho tady, že je to proveditelné. A nyní k dnešní rozpravě. Tady bych podotkl, prosím, buďme konzistentní, jednejme konzistentně v rámci OECD a prostě my jako EU přenesme ty pokyny OECD, jejich postupy do našich právních předpisů. A tím jsme u otázky, a hovořil o tom kolega Arena, kolegyně Arena, jsme u té centrální otázky, kde, která vyvolává ten největší rozpor mezi frakcemi a to je toho, za to bude závazné, či za to bude dobrovolné. To uplatňování směrnice. Já si myslím, že to vše, co tady bylo řešeno, měli jsme také zástupce OECD a zástupci z oblasti Velkých jezer v Africe na tom hearingu. Oni tam jasně řekli, že očekávají jasný postoj Evropského parlamentu, respektive EU a tím tedy také parlamentu a rady, jakožto spoluzákonodárců že tedy očekávají, že se odhodlají k tomu kroku a, a učiní ho definitivně. A pak je tady eh, nositel Sacharovovy ceny, který jasně ukázal, poukázal na to, jak důležité je, aby tady byl závazný postoj v Evropské unii, Evropské unie právě s ohledem na jak zabraňování konfliktů. A tím jsme u druhého tématu. Před chvilkou jsme hovořili o energetické bezpečnosti a o otázkách zásobování. V podstatě se tady tímto tématem přibližujeme i celé řadě dalších důležitých otázek, důležitých problémů, co se týká mezinárodní spolupráce, obchodní výměny, což samozřejmě může spolu vyvolat i další konflikty, tedy ne pouze otázka kovů a rud, které se tady věnujeme, ale ono se to týká i dalších věcí. Na příští plenárce budeme hovořit o situaci v Bangladeši, v textilním průmyslu a já bych tady chtěl jasně ukázat, že je třeba, abychom se v těch různých aspektech mezinárodní obchodní činnosti my jako EU, abychom tady byli mnohem přísnější a koherentní, abychom tady měli to koherentní propojení těch jednotlivých aspektů, abychom k tomu přistupovali striktně. Připomínám, že pan komisař, minulý komisař de Kucht po návštěvě Bangladeše řekl, že potřebujeme něco závazného. A jak to vypadalo? Máme tady nějaký reálný úspěch? Měli bychom skutečně být velice striktní, držet se našeho vlastního postoje a já prosím a, o to a doufám, že v rámci prác, naší práce na tomto tématu se nám nakonec podaří se dohodnout na tom povinném uplatňování a nyní ten zákon Dodd-Frank. Ano, tady bylo řečeno před chvilkou, pan Winkle to říkal, že tady existují různé pohledy a interpretace Neměli bychom tady připouštět, aby vznikaly v této věci nějaké mýty. Měli bychom si jasně říct, že to byl ten původní záměr, co bylo možné po roce. A měli bychom také hledět do budoucnosti. Dochází právě k jakému si eh, reorganizaci amerických podniků v této regionu, takže ne nutně dochází nebo dojde k zhoršení situace na místě. A další věci. já jsem také pro do, globální dodavatelské řetězce, pro ten celkový dodavatelský řetězec. Já si myslím, že by to vedlo k posílení malých a středních podniků a EMO, když se eh, vzpomenu na to, co jsme diskutovali minulý týden ve Štrasbursku. A když já říkám, že to nepodporuji, tak to právě proto, protože malé a střední podniky tam do toho by měly spadat, protože jsou součástí celkového dodatelského řetězce a proto my jsme ještě jasně ukázali pomocí našich pozměňovacích návrhů, byl to návrh 165, nám jde o to, aby se jasně definovalo, o koho jde, že to jsou hospodářské subjekty, takže ať je to již právnická osoba či Fyzická osoba jsou to tedy všechny, kteří souvisí, kteří jsou součástí dodavatelského řetězce a tady máme propojení hospodářských aktérů a těch, kteří tedy dáv, uvádějí na trh. A chtěli jsme skutečně zohlednit tu rozmanitost těch veškerých subjektů, kteří jsou do tohoto zapojeni, do té hospodářské spolupráce. Je třeba, aby byly, mo, aby byly jednoznačně identifikovány, abychom jim takto postihli možnost z účastnice systému OECD, toho mezinárodního systému a pro malé střední podniky to bude jednodušší, nebude to pro ně komplikovanější. A veškeré ty obavy, které tady často zaznívají, že malé střední podniky budou přes noc nuseny se přizpůsobit, ne, tak tomu není. V pokynách OECD se jasně umažňuje, že první rok tam bude pouze určitý poukaz na to, že ta um, povinnost existuje, že by se tedy mohly být její součástí, dostanou veškeré instituce, informace, mají tedy eh, dva roky na to, aby se přizpůsobili a to si myslím, bychom také nutně měli zapracovat jako kritérium. A pak eh, jsme se ještě pokusili ty konfliktní oblasti. Nechceme nějaký seznam. Že to by přesně bylo v souladu s těmi obavami, jak tady kolega Winkler o tom hovořil, ten zákon Dodd-Frank. Ne. My chceme říct, že konfliktní oblasti prostě se musí jasně nadefinovat a pak komise sama bude ve své odpovědnosti jednat. Tolik tedy z mé strany, tolik mé úvahy. I nadále máme zájem na tom, abychom skutečně eh, dokázali spolupracovat, abychom se shodli a tak eh, dokázali mít dobrou legislativu, která by šla nad to, co předložila komise. Děkuji a nyní pan Keller. Já děkuji panu zpravodaji za velice konstruktivní spolupráci i já, nebo moje frakce je proto, abychom pokryli celý dodavatelský řetězec a aby to všechno bylo povinné. Už tu zaznělo mnoho argumentů, které nechci opakovat, ale jsem pevně přesvědčená o tom, že chceme-li e, dosáhnout našeho cíle, musíme dosáhnout změn přímo v terénu, čehož dosáhneme pouze, pokud to bude povinné a pokud to bude pokrývat celý dodavatelský řetězec. A také pokud budeme mít na zřeteli malé a střední podniky. Je velice důležité, abychom abychom eh, se zabývali kritickými body v dodavatelském řetězci, což jsou eh, taviči a zpracovávatele. A my vlastně víme, pro odkud minerály eh, pocházejí původně, ale později už to identifikovat nejde. A jak už tady bylo zmíněno, tak pokud se soustředíme na začátek dodavatelského řetězce, tak to nebude stačit, protože to pokrývá i slevárny v Evropské unii ta logika začlenění eh, konce dodavatelského řetězce, tak, aby eh, tyto firmy také měly určité páky na eh, zpracovávatele a slévárny na protiproudu dodavatelského řetězce tak tím by se vytvořil, eh, tím by se porušila ta vazba mezi těžbou minerálu a financováním konfliktu. Eh, to by tedy fungovalo a mohlo by to změnit eh, fungování v praxi, což je naším primárním cílem. A proto bych to chtěla mít na paměti. Pokud jde o kritéria due diligence, tak když se podíváme na pokyny OECD, Vidíme tam, že ta opatření eh, se dají implementovat poměrně flexibilně. A nakonec eh, firmy budou muset plnit dvě velmi prostá kritéria. Eh, za prvé, identifikovat zpracovávatele a jejich dodavatelský řetězec a za druhé, zajistit, aby tyto společnosti prováděly due diligence a aby to třetí strana auditovala. Tady je zapotřebí si uvědomit, že firmy nebudou podléhat sankcím, pokud se jim opravdu, pokud se jim okamžitě nepodaří zjistit eh, požadované informace, protože due diligence je ze své povahy eh, progresivní eh, přístup. Povinné je ale to, povinné je to, že musí hledat informace, jak je jen v jejich možnostech. A to si myslím, že se dá očekávat od příslušných firm. Já tady nechci hovořit úplně o všem, ale chtěla bych také ještě zmínit, že e, pouze pokud pokryjeme celý dodavatelský řetězec, e, snížíme také narušení obchodu. Protože když se budeme zabývat pouze dovozci, vytvoříme vlastně pobídku k tomu, aby se suroviny nedovážely přímo. E, pak bude lepší dodávat polotovary, tak aby se firmy vyhnuly příslušným ustanovením a když eh, je necháme nepokryté, tak to také vytvoří pobídky pro společnosti, které eh, sídlí v Asii, což bude poškozovat eh, firmy evropské. Na to bychom neměli zapomínat. Už nechci nic dalšího říkat k malým a středním podnikům, tady už bylo všechno řečeno. A pokud jde o začlenění dalších přírodních surovin, tak tuto pozici sdílíme protože financování konfliktů se neomezuje pouze e, na ty tři suroviny, cín, tantal a wolfram, ale e, týká se to všech potenciál, potenciálně všech přírodních zdrojů, ať už jsou kdekoliv a jakékoliv povahy. A e, ještě poslední slovo k Dodd-Frankově actu. Já bych jsem velice proto, abychom se poučili z minulosti a pokud jde o Dodd-Frank Act, tak ten je sice celkově pozitivní, ale měli bychom si z něj vzít jedno ponaučení a sice, že měl omezenou zeměpisnou působnost, což byla pobídka pro firmy, aby se přesunuli jinam. Proto naše nařízení musí mít globální rozsah. Pak také nesmíme zapomínat na, prezidentský, na prezidentské zákazy eh, vývozu vytěžených surovin. A to, abychom nevinili ze všeho Dodd-Frankův akt Dále e, je tu ta situace, ve které panuje značná právní nejistota mezi firmami, protože legislativa se tvořila velice dlouho a to si myslím, že bychom neměli opakovat. Děkuji nyní paní Begin. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, a děkuji také zpravodaji. Při našem odhodlání dělat, co, ne, co je v našich silách při boji proti násilí, podporujeme co nejjednodušší model podle pokynu OECD. Bohužel ale náš návrh nebyl zcela správně pochopen. Pokud jde například od odbo, o odbory, e, tak e, jejich vysvětlení toho, jak Dodd-Frankův Act působí na italské firmy, tak já chci zdůraznit, že náš návrh není žádný evropský Dodd-Frank Act, je to úplně jiný systém. Takže možná by bylo dobré vypracovat nějaký jednoduchý přehled těch hlavních bodů. Za prvé požadujeme povinnou regulační síť, protože, jak se zatím ukázalo, velká většina firm e, nebude muset vynaložit přílišné úsilí na to, aby zajistili, že jejich nakupované suroviny nepocházejí z konfliktních oblastí, A potom samozřejmě klíčové téma Eh, jsou jednotliví aktéři. Abychom eh, zajistili eh, odpovědné zdroje, je zapotřebí monitorovat celý dodavatelský řetězec od zdroje až ke koncovému produktu. Proto je zapotřebí, aby všechny firmy, které spadají pod nařízení, prováděli due diligence. Komise považuje dovozce za důležité aktéry bez ohledu na jejich pozici v dodavatelském řetězci. Naopak v našem navrhu to rozlišujeme, tedy pouze rafinéři a taviči, kterým se často které, se, které bývají často nazývány těmi klíčovými body, by měly podléhat větším povinnostem. Zatímco ty, které jdou, jsou dále po proudu dodavatelského řetězce, eh, mají za úkol pouze identifikovat eh, příslušná úzká místa a to za co nejnižší byrokratické zátěže. Takže abychom to ještě e, zjednodušili, jediným úkolem navíc pro mikropodnik, který prodává například zlato, bude zatelefonovat svému přímému dodavateli, tomu, který je o jedno před ním a zeptá se ho na jméno firmy, která provádí tavení nebo rafinaci. A řekne to potom nám, což je všechno. A dokonce pro mikropodniky by mohlo být toto opatření dobrovolné. A konečně domnívám se, že v tomto výboru se musíme rozhodnout. Buď systém, který navrhuje komise s dobrovolným schématem, které tedy z definice není povinné pro malé a střední podniky, ale jeho splňování je nákladné, pokud by se pro to rozhodli. A nebo podpoříme systém, který by byl povinný a bude zahrnovat všechny aktéry, což by bylo jednoduché a bez praktických překážek pro malé a střední podniky. Na jedné straně e, tu tedy máme systém, který bude budou aplikovat ti, kteří už teď splňují podmínky, totiž velké firmy a malé a střední podniky budou nejen vytlačeny z trhu, ale možná také z mnoha příležitostí k získání veřejných zakázek. Na druhou stranu tady máme schéma, které je levné a efektivní a snadné, zejména pro malé a střední podniky. Vážení kolegové, já nevím, proč komise ve svém posouzení dopadu vůbec neskoumala scénář, který tady navrhujeme a myslím si, že odpověď zní, že je to proto, že systematicky slouží pouze zájmu několika eh, málo lidí a protože to tak zkrátka funguje. Děkuji, žádné další žádosti o slovo nemám, takže dám slovo komisi paní Raco. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také poslancům výboru INTA za jejich komentáře. Pro nás je eh, velmi hezké, že vidíme takovou úroveň angažovanosti ze strany Evropského parlamentu v této iniciativě. Samozřejmě eh, prevence dalšího financování konfliktu je etický imperativ, který musí Evropská unie přijmout za svůj. A je také potřeba poučit se z chyb z minulosti a předkládat vyvážené a vymahatelné řešení, jak už říkal pan Winkler na začátku diskuse nalezení eh, toho správného opatření, které nám pomůže dosáhnout našich společných cílů, je velká výzva. A věřte mi, komise už stála před několika těmi volbami, před kterými stojíte než dnes vy, i v té přípravné fázi návrhu. Eh, některá z těchto rozhodnutí jsou dobře opodstatněná a komise zjišťuje, jakým způsobem pomocí doprovodných opatření je uvést v praxi. Jak už bylo řečeno, včera jste obdrželi jasný závazek od komisařů Mogherini, eh, Mimici a dalších o odpovědném nakládání s přírodními zdroji v konfliktních oblastech. Celková výše finanční pomoci se navyšuje pětinásobně oproti současnému stavu. Na tomto místě mi dovolte pouze zdůraznit několik málo vybraných bodů a otázek, které zaznívají v diskuzi. Za prvé, proč komise nenavrhla povinný systém pro eh, ranou fázi procesu zpracování surovin? Protože se chceme vyhnout diverzifikaci obchodu a chceme se vyhnout ukončování vztahu. Dále eh, se zaměřujeme na potenciální negativní vliv na pozdější fáze zpracovatelského, eh, zpracovatelského řetězce a chceme se také samozřejmě vyhnout jakýmkoliv vážnějším eh, narušením bezpečnosti dodávek těchto surovin do EU. To jsou rizika, která se těžko hodnotí bez předběžného hodnocení. A proto vás prosíme o opatrnou legislativu, to znamená dobrovolný systém s možným přeskumem po třech letech a je to také ten balíček pobídek eh, pro další činnost. Dále, jakým způsobem zajistíme, že v rámci dobrovolného systému společnosti skutečně přijmou za své tu odpovědnost zodpovědně získávat zdroje. Jednak e, zde je veřejná poptávka po zodpovědných zdrojích a trh už na ní reaguje. Namísto přílišné regulace je potřeba podpořit právě tento dobrovolný proces. Tím, že poskytneme legislativní a institucionální rámec, který bude napojen na podobné pobídkové balíčky. Takovéto pobídky, které budou součástí tohoto balíčku, zahrnují mimo jiné angažovanost přímo v terénu, diplomatické nástroje, pobídky pro veřejné zakázky, což je velice mocný nástroj. Pakliže si poslechnete zástupce biznisu, se kterými, pokud vím, už jste měli několik schůzek, oni si ty pobídky velmi dobře uvědomují a uvědomují si, jakou výhodu jim mohou na trhu přinést. Dále zvažujeme doplňková opatření, která by mohla pomoci eh, našemu zájmu v této oblasti, například posílení eh, nefinančních podpor pro zejména velké společnosti a nebo integrování kritérií pro odpovědné získávání přírodních zdrojů do eh, širších dokumentů v oblasti pracovních sil v Evropě. Rovněž spolupracujeme také se, se systémy a různými spolky v rámci průmyslu, tak abychom zajistili, že jejich systémy budou v souladu s přístupem EU, který jde ještě za rámec eh, našich stávajících dohod. Co se týká eh, některých komentářů, které zde dnes zazněly, zejména co se týká těch úzkých míst tedy. A to skutečně jsou eh, ty rafinérie a eh, různé tavné společnosti. Eh, jak říkala paní Arena, zatím zde nemáme ten dominový efekt. Jak vidíme na základě studie dopadu a na základě toho, co ukázal Dodd-Frankův Act, proč tomu tak je? Protože není dostatečná transparentnost v dodavatelském řetězci. A proto EU ve svém návrhu představuje ten seznam eh, tavičů, který bude globální, nebudou to pouze příslušné společnosti v EU. A to jde ještě za rámec přístupu OECD, tam žádný takovýto seznam neexistuje, eh, jim se nic takového nepodařilo, takže i oni mají zájem na tom spolupracovat s námi na tomto seznamu. A také další věc, která jde za rámec OECD, jsou ty vynucovací struktury a jejich založení prostřednictvím příslušných úřadů v členských státech, což je jednoznačně něco, co ve struktuře OECD ehm, pro due diligence chybí. K tomu, co říkala paní McClarkin, k tomu manuálu, ehm, na tom už pracujeme, a provádíme také detailní analýzu auditů ve studiích dopadu. A nakonec, proč ten povinný přístup eh, pro celkový dodavatelský řetězec eh, by neprodukoval žádoucí výsledky? Za prvé, by to znamenalo začlenění až stovek tisíc společností do toho systému, zejména malých a středních společností, a znamenalo by to velký, velmi významné náklady. Takovýto systém by vážně narušil dodavatelský řetězec a měl by nežádoucí důsledky, důsledky, protože by v podstatě fungoval jako zákaz dovozu z určitých regionů a tím pádem by se jednalo o daleko větší problémy, než jaké vidíme například v Demokratické republice Kongo. A tolik z mé strany vše, eh, tolik poznámky komise vůči poslancům Evropského parlamentu. Děkuji a teď pan Winkler chceli reagovat. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, vážená paní eh, zástupkyně komise, děkuji vám za debatu, děkuji vám za poznámky, které zde zazněly. Eh, velmi rád slyším o tom manuálu a seznamu odpovědných tavičů. To je důlec, velice důležitá věc samozřejmě. Potěžilo by mě ještě daleko více, kdyby existoval nebo se navrhoval nějaký seznam zodpovědných dovozců, což navrhuji já ve svých pozměňovacích návrzích a myslím si, že do budoucna je to důležité téma. A pak mi dovolte ještě jednu poznámku o transparentnosti. Vidíme, že transparentnost je to téma, které naši voliči, eh, občané EU, prosazují v té typu, v oblasti eh, minerálu z konfliktních zdrojů a vůbec ve všech oblastech mezinárodního obchodu. Obávám se, že nechápu, nejsem schopen pochopit ten přístup, který v zásadě říká, že eh, tvorbu kapacity můžeme dosáhnout v terénu, lepší řízení můžeme dosáhnout v terénu, bojovat s korupcí můžeme v terénu a pomáhat budovat fungující státy můžeme v terénu, jak už na regionální, národní nebo na bůh ví jaké jiné úrovni, tím, že zavedeme nějaké povinné eh, nějaká povinná kritéria pro Evropské unie. E, já to zkrátka nechápu, ale pokusím se do budoucna to nějakým způsobem pochopit. A jsem přesvědčen, že v příštích eh, dnech a týdnech se nám podaří vypracovat kompromisy. Samozřejmě zpětná vazba je velice důležitá a to už je má poslední poznámka, pane předsedo. Je důležité, abychom dostávali zpětnou vazbu od našich občanů, abychom dostávali zpětnou vazbu od odborových hnutí v Evropě, která, zast, která zastupují stovky tisíc pracovních pozic. Eh, samozřejmě je důležité zohlednit, že když hodnotíme pracovní místa, která jsou jaksi zastoupena v těch expertních dopisech, které k nám dochází, to bude také velice důležitý aspekt, který budeme muset v další diskusi zhodnotit. Děkuji vám, pane Winklere, a hodně štěstí do příštích týdnů. Hlasovat se bude 14. dubna. Děkuji. Další bod je bod 15, aktivity monitorovacích skupin. Pokud je nutno nás informovat o Mexiku, o Kanadě, GSP, Indie. Pan Campbell, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, jen velmi stručně chápu, že času není na zbyt. Já jsem podnikl eh, celou řadu produktivních schůzí eh, s jeho excelencí ambasadorem Piriom z Indie o otázce obchodu a první úspěšná monitorovací skupina proběhla 4. března, byla to první monitorovací skupina tohoto parlamentu a první vlastně za asi dva roky. Ehm, máme hlavního vyjednavače Ignacio Garcia Porboseru a za SVČ je tam Maria Castillo Fernández, a ta schůzka byla velmi konstruktivní. E, pokud víme, pan premiér Merdy navštíví e, Francii a Německo, ale do Bruselu nepřijede a to je zklamání e, a také zklamání, že vlastně nikdy nedošlo k tomu samitu EU-Indie to už je něco, čím se zabýváme dlouhou dobu a bohužel k tomu stále zatím nedochází. E, samozřejmě v oblasti dohody o volném obchodu máme velký potenciál, předpokládá se 8% růst v Indii, 200 e, milionů extra e, lidí za příštích pár let, což je obrovský trh. Problémy máme v pěti oblastech. Cla a služby, 150% cla na e, například alkohol a víno, 150% je to u whisky, což je strašně vysoké číslo a my chceme mít ambiciozní dohodu volném obchodu, ale pravděpodobně e, to clo nesrazíme až na nulu, bohužel. Nicméně redukce v oblasti cel e, v této dohodě o volném obchodu je velmi signifikantní. Vozidla a jejich díly, to je opět velká oblast, a opět i zde je důležité dosáhnout určité redukce, jinak se obávám, že pro tuto dohodu nenajdeme dostatečnou podporu ze strany průmyslových sektorů v Evropě. Služby, maloobchod, to je také velká oblast, ob, eh, oblast pojištění, eh, Tady se určitým způsobem věci posouvají. Máme zde zastropení na 49% kvalifikovaný personál, který přichází do Evropy až na dva roky, to znamená pohyb pracovníků. E, další oblast je otázka ochrany dat a adekvátnosti ochrany dat, což je velice důležité, zejména z hlediska indických služeb a záložních služeb e, pro evropské společnosti. Dále vládní zakázky, to je velice důležitá věc, přičemž e, bylo schváleno několik federálních zákonů o boji proti korupci s výraznou politickou podporou. Ehm, ovšem najednou došlo k jejich pozastavení, což se snad zvrátí. Ehm, ochrana ehm, duševního vlastnictví. My v té smlouvě nechceme měnit indické zákony v této oblasti, i když ze strany VTO zaznamenáváme určité obavy, co se týká implementace a plnění požadavků. A e, geografické indikátory, to je velice komplexní téma. No a nakonec udržitelný rozvoj, to je velmi důležitá věc. Chceme, aby Indie se řídila e, ustanoveními o udržitelném rozvoji, což je velice složité téma pro Indii, takže to je taková trošku, eh, to je taková trošku komplikace momentálně. No, takže velice stručně, tak jsme na tom v oblasti dohody o volném obchodu. Eh, rozhodně se vyplatí toto protlačovat co nejrychleji. Myslím si, že v Indii je obrovský potenciál, je to vysoce růstová ekonomika s obrovskou populací. To je vše, děkuji vám za pozornost. Děkuji. Samozřejmě velký potenciál tam je ale vaše zpráva nebyla příliš optimistická, abych tak řekl, alespoň do té blízké budoucnosti. No, nicméně děkujeme. Turecko, máme něco? Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, když dovolíte ehm, několik slov jménem Davida Brelyho, poslední zasedání monitorovací skupiny ehm, z 5. března. Tato schůzka byla druhá schůzka monitorovací skupiny od jejich založení eh, v prosinci loňského roku. Na první schůzce pan zpravodaj vyzval, eh, pozval dva šéfy oddělení z DG Trade a DG NIR, aby představili názory ze strany komise. Na druhé schůzce jsme si vyslechli turecký názor. Generální ředitel, který má na starosti eh, evropské záležitosti, na eh, turecké straně zároveň hlavním vyjednavačem pro všechny obchodní dohody za tureckou stranu. Toho jsme pozvali a on představil stanovisko Turecka, co se týká eh, možné celní unie mezi EU a Tureckem. Nebudu zabíhat do podrobností, ale pouze připomenu, že Světová banka vypracovala zprávu na toto téma v loni v Dubnu a komise a turecká vláda teď v blízké budoucnosti mají připravit společnou pr- zprávu, kde nastíní možnosti dalšího vývoje v oblasti aktualizace celní unie mezi Evropskou unii a e, Tureckem jakožto jedním z hlavních hospodářských partnerů. Té schůzky se účastnilo e, šest lidí, což je na takovou monitorovací schůzku velmi dobré. Děkuji vám. Ekvádor. Děkuji. Opět velmi stručně. Zrovna včera proběhla výměna názorů, eh, bylo to podruhé v tomto období. Monitorovací skupina se zeměmi komunity M, konkrétně tedy s Ekvádorem, proběhla výměna názorů na téma současného stavu přidružení Ekvádoru ke stávající dohodě, eh, kterou již máme s Kolumbií. Eh, máme poměrně zajímavý harmonogram do budoucna. Zatím se eh, připravuje zasedání výboru pro obchod v červnu nebo v červenci a do té doby doufáme, už budeme mít jasnou pozici těchto ostatních států zúčastněných v té dohodě s EU vzhledem k členství Ekvádoru. Členové monitorovací skupiny budou připravovat usnesení v druhé polovině tohoto roku na základě výsledku procesu a včera jsme se rovněž rozhodli, že uspořádáme slyšení o obchodních vztazích s Kolumbií. A možná bychom tam mohli přidružit i Ekvádor, protože eh, bychom tím dobře reflektovali situaci v celé oblasti. No a po zasedání eh, včera monitorovací skupiny jsem dostal informace, že příští týden do Bruselu přijede ekvádorský ministr obchodu, takže se pokusím nějakým způsobem se s ním setkat, abychom se dohodli, abychom vlastně zjistili, jaká je pozice Ekvádoru na toto celé téma. Děkuji, děkuji vám. Takže to byla poslední zpráva k bodu 15, bod 16 různé, nevidím žádné žádosti, tedy bod 17, eh, oznámení příští schůze 13. a 14. dubna. Děkuji, přeji hezký den a hezké velikonoce.